Um, uh, Obě, oba tyto soubory nástrojů jsou velice důležité. Předtím, než Evropská centrální banka bude moci zahájit svoji práci na dohledu, což bude, doufejme, v prvním pololetí příštího roku. Jedna z prvních věcí, kterou eh, bude dělat ECB, eh, e bude hodnocení kvalita, kvality aset, eh, aktiv eh, příslušných bank. A samozřejmě, že než se udělá revize, tak je třeba mít připravené nástroje, aby bylo možné řešit problémy, které mezi tím z toho všeho vyplynou tolik přístup, který bychom měli zaujmout a měli bychom na tom pracovat co nej, nejrychleji. Já jsem si to nemohl eh, všechno poznamenat, jenom ještě mám kva, tady jednu otázku. Kapitálová restrikce, kapitálové omezení. My jsme byli informované eh, komisí, co se děje v Romce souvislosti s Kyprem. Spadá to do právního rámce smlouvy a um, za, eh, legislativy o vnitřním trhu. Ovšem, teď je odpovědností kyperské banky bank, vlády s, eh, ve spolupráci s ECB a eh, Kyperskou národní bankou, aby tato omezení postupně odstraňovaly, což také přesně dělají a my to mm, velice podrobně sledujeme. To asi k prvnímu eh, souboru otázek. Děkuji. Myslím si, že jste dobře to zahájil a dobře jste se strefil do toho všeho. Takže hned přejdeme. První řečník bude Jean-Paul za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo, vítám vás na této druhé schůzi. Dovolte mi, abych se na to podíval jinak. Když vám naslouchám, tak v podstatě všechno je předvídatelné, všechno je vysvětlitelné, řešení byla přijata, všechno je v pořádku a nejsou žádné eh, vedlejší eh, problémy. Mám takový pocit, že hovoří o něčem jiném, protože eh, se hovoří o Kypru, o Řecku a pokud se setkávám s občany, tak hodně slýchám o tom už tři roky. A já opravdu přímo na místě vedu konference a všichni se mi ptají na to samé. Ptají se mě na Kypr, pořád na to samé. Takže já se ptám, zdá si, uvědomujete s kolegy, jaké fiasko, jakému fiasku došlo při Eh, řešení tohoto problému. Uvědomujete si, jaké vedlejší škody byly způsobeny? Jak byla poškozená mm, imič Evropské unie a mezivládní činnost, protože lidé nevidí, občané nevidí rozdíl, nevidí rozdíl mezi tím, co je komunitární a tím, co je mezivládní. A myslí si, že to, co bylo vydáno mezi vládami, že je komunitární věc. A stále méně důvěřují Evropě. A vy, jako, stejně jako Eh, já eh, si přejeme mít důvěru v Evropu a tato situace je opravdu velice těžká. Extremistům stoupají preference jak u vás, tak u nás a my velice obtížně vysvětlujeme, že jsme schopni udělat něco jiného, než jen hovořit. Ať už to eh, platí o radě či o komisi, odmí, já obdivuji to, jak lidé dokážou eh, používat tatáž slova pokaždé pro jiný, eh, pro jiný před, eh, projev a neříkají přitom nic nového. Jak víte, jak bych to řekl, jak odškodnit, jak nahradit tu škodu, vedlejší škodu, k níž došlo, tím, že budeme mít směrnici XY, to ale eh, občané nevidí. Občané vidí, že jsou úsporná upatření. Nejsou nadšení z toho, jaké má úsporná opatření ve Francii jako jinde. A proto se nyní dívají eh, nepříznivě na Evropu. Eh, ano, my slyšíme velké, velká prohlášení, čekáme, co bude příští rok, budou volby a to není Eh, to není nic, co bychom si mohli jenom představovat, ale chci vám říct, že příští rok může dojít k tomu, že Evropané budou velmi zklamáni Evropou. Děkuji. Eh, děkuji za váš dotaz. Myslím si, že je to daleko širší dotaz, než je případ Kypru. Otázka důvěry lidí vůči Evropě, vůči Evropské unii a evropským institucím, jak řešíme krizi, jak jsme schopni znovu nastartovat hospodářský růst, to je daleko širší záležitost než čistě otázka krizbu, k, Kypru. Já jsem vyvodil dvě věci z případu Kypru. Za prvé, musíme daleko více vysvětlovat, jak je ta situace složitá a jaké tady byly možnosti, protože v kyperském případě tady bylo třeba nést velké břemeno a bylo jenom několik alternativ, kdo to břemeno může nést. My ho nemůžeme přenést jenom na kyperskou vládu, protože to by zkrátka nebylo udržitelné, pak by eh, Kypr neměl před sebou žádnou budoucnost po dlouhou dobu. Nemohli jsme ho eh, celé to břemeno hodit ani na CM, protože to by byla pořád vlastně uvěry vůči vládě a ten problém by byl pořád stejný. My jsme také zvažovali, protože někteří to pokládali za nejlepší, aby se zatížili všechny vklady. To bylo první řešení, všechny vklady na Kypru. Ale důsledek toho byl, že lidé si dělali velký starosti s tím, jaký to bude mít dopad na celý systém záruk eh, vkladů. To bylo něco úplně úplně jiného, ale obava takováhle z toho vznikla. Tudíž nakonec se to břemeno eh, převedlo na ty investory a ty nepojištěné vkladatele ve dvou eh, bankách, kde jsou soustředěna největší, nebo byla soustředěna největší rizika. Zde je to férový způsob, jak řešit kyperskou krizi? Já si myslím, že ano a já jsem ochoten to obhajovat. A druhý závěr, který já jsem si vyvodil z kyperské záležitosti, je, že se musíme snažit dostat se z toho krizového režimu. My řešíme eh, eh, strukturální problémy, například našich finančních systémů v jednotlivých zemí je pod jedno po druhém a eh, chápeme se tě, té věci vždycky, když teprve vyplyne a obvykle už je to pozdě, jak říkala i paní Bowles. A strukturální způsob řešení je daleko eh, rychleji pracovat na bankovní unii, protože jedině tak ve strukturálním smyslu můžeme posílit naše banky a ne, že budeme čekat, až se něco pokazí. Kdybychom byli měli bankovní unii, dejme tomu před pěti lety, tak si myslím, že situace na Kypru a těch dvou eh, bank by se nebyla tak vymkla z rukou, jak se to stalo. A proto já si myslím, že jestli co nejrychleji na, eh, startujeme dobrý dohledový mechanismus, dobré kapitálové požadavky, jestliže budeme mít dobré systémy a nástroje pro řešení problému a konečně jestli se dopracujeme také ke společnému systému záruk vkladu po celé Evropské unii, pak se znovu vrátí důvěra v naše banky. Čili byla tady poškozena tato důvěra? Ano. Způsobil to jenom Kypr? Ne. Myslím si, že pokud si eh, lidé dělají obavy ohledně bank, se to týká prostě strukturálních problémů bank a ty musíme řešit a to také přesně teď děláme. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem se obecně pral na eh, Evropu, ale hodně bankov, bankovní unie. V roce 2010 v lednu už jsme žádali takovou bankovní unii, tak jak se o tom hovoří. Členské státy to nechtěly. Pořád se hovoří o mezivládním eh, systému. To nejsou banky, které by znepokojovaly občany, ale hovoří se mezi občany o komunitární úrovni a to není komunitární, brž mezivládní. To je tedy připomínka, nikoli v otázka, ale určitě parlament na to upozorňoval už dlouho eh, a, eh, a, a eh, Leonardo Dominici jako za skupinu socialistů. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, já se domnívám, že hlavním problémem v tuto chvíli je, co činí Evropa a zejména eurozóna na to, aby konkrétně rekonstruovala kyperskou ekonomiku, protože údaje a mm, ty výhledy jsou dramatické a ukazují na nebezpečí pro onu zemi. Někdy mám dojem, že jsme tak až mm, tak hluboko uvízlí eh, v našich představách, že zapomínáme na konkrétní potřeby. Eh, například vidíme závažné nedostatky ohledně iniciativ týkajících se nyní i případů Kypru. A já bych se proto chtěl soustředit i u té kyperské záležitosti na eh, aspekt, který jste hovořil, o kterém jste hovořil na konci vašeho projevu. Mám na mysli kontrol eh, toku eh, kapitolu v, eh, kapitálu v eurozóně. Bylo řečeno, že Kyprem bylo prolomeno tabu ohledně zablokování pohybu kapitálu. To si myslím, že je velice flexibilní vysvětlení článku 63-65 eh, smlouvy, podle mne. Přišlo se situace, kdy v podstatě se negovala před, eh, možnost takovéhoto problému a na druhé straně, když došlo k naléhavé situaci v Kypru, tak se použila výjimečná řešení a velmi tvrdá řešení a já si ale myslím, že by bylo zapotřebí mít takové nástroje a zásahové mechanismy, které by byly e, společné a ex ante, takže by vznikaly již předem a nepoužívaly by se ex post, když už bomba vybuchla. Měli bychom tedy mít i obecné strategie, nejen způsoby řešení. Eh, diskutuje se o tomto také v euroskupině, neboli jak zavést nástroje, které budou užitečné ke korektuře eh, stávajících problémů způsobených eh, přezraničním převodem kapitálu, aniž by se poškodilo, naopak zlepšilo hm, fungování vnitřního trhu. Ten princip by se mohl týkat například možnosti rozlišení mezi pohybem kapitálu různé povahy ty, které jsou čistě spekulativní a finanční na jedné straně a kapitály na druhé straně, které jsou zaměřené investice eh, do ehm, služeb a eh, výrobků. Například tu jsou nástroje jako Target 2. Už se o tom hovořilo, hovořilo se dokonce o cíli 3, Target 3, a hovoří se o reálné ekonomice. V této souvislosti mohlo být užitečné, aby Evropská centrální banka spolupracovala s eurosystémem a měly by vzniknout takové návrhy, které by umožnily, aby se usnadnila dohoda mezi reálnou ekonomikou a fin- světem financí. Už na závěr chci říci, že není pravda, že by trhy vždy učinily to, co je nejlepší. Kapitál vždy dobře ví, kam se vrhnout. Někdy e, to ale neplatí. Když jsme viděli, že někdy dělají chybu například v Kypru, jsme viděli, na Kypru jsme viděli, jak je závažné vyřešení tohoto problému pro celou eurozónu. Um, well, this is a, a difficult question. To je těžká otázka. Hlavně proto, že většina těch eh, témat, eh, o kterých jste se zmiňoval, by měla být na programu Ecofinu a ne euroskupiny. Jedná se o kapitálové trhy. A to se také týká většiny těch prvků eh, bankovní unie, takže já přesně nevím, kudy to se ubírá. Kapitálová omezení eh, jsou velice nešťastná řešení, protože v podstatě je to překážka vůči eh, volnému trhu a volnému pohybu kapitálu. Ovšem v případě Kypru to bylo nevyhnutelné, protože důvěra v bankovní systém na Kypru po krizi samozřejmě byla pryč a i bez kapitálových omezení ten efekt na ty e, dvě banky by se to bylo rozšířilo i na ostatní banky, čili tato omezení byla nezbytná. Pokud jde o e, znovu vybudování kyperského hospodářství, pak samozřejmě souhlasím, že by to měla být hlavní priorita především pro kyperskou vládu a samozřejmě, že pokud možno a kde možno by měla pomáhat Evropská unie. A Evropská komise už řekla, že bude dělat, co bude moci v rámci dostupných prostředků, aby pomohla Kypřanům odbudovat hospodářství. Můžeme se na to podívat dvěma způsoby. Někdo říká, že restrukturalizace finančního sektoru se měla dělat spíše postupně. Ovšem, osobně já se domnívám, že to by pak bylo bývalo daleko těžší a bylo by to trvalo mnohem déle, než by došlo k oživení po restrukturalizaci bank. Teď, jak se to dělá, je jistě velmi tvrdé na ty dvě banky, protože jedna byla uzavřena, druhá se úplně restrukturalizuje, ale zase to umožňuje kyperskému hospodářství, aby se rychle znovu nastartovalo a oživilo. Čili nejprve to jde hodně dolů, ale umožní to zase rychlejší obnovu. Myslím si, že z dlouhodobém horizontu z hlediska e, v zájmu udržitelného finančního sektoru na e, Kypru je to nejlepší přístup. Všechny ostatní diskuse, co se kapitálových trhů týče, do toho se teď nebude pouštět, že jako prezident Euroskupiny se nemyslím, že bych to měl dělat. Myslím si, že to je rozumné a přejdeme k Alde. Sylvie Gulák. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel. Oceňuji na, na vás, že máte odvahu a že hovoříte zde za e, euroskupinu, ale nešli jste až příliš daleko. E, je, e, když to srovnáme s lidmi, kteří, vás, e, kteří byli již před vámi, kteří e, hovořili o různých e, tématech, e, nebylo by lepší e, podpořit pro, evropštinu, pro evropský charakter. Víte, pan Gozes už mluvil o tom, že něco prostě není v pořádku s vedením eurozóny. Ano, jsou zde mimořádné podmínky, ale eh, smlouva dává ministrům hospodářství a financí hm, povinnost vzájemného dohledu, ale když eh, se hovořilo o tom, že na Kypru se stalo něco mimořádného, tak to znamená, že euroskupina nepracovala pořádně s tím je třeba počítat a je třeba se k tomu postavit. To není věc, která vznikla ze dne na den. Za druhé odmítáte odpovědět. Já to chápu, pan eh, Jean-Paul Gozes má pravdu, už vám nikdo nebude věřit ohledně eh, toho, co se děje kolem eh, euroskupiny. Různé vlády společně řídí hospodářské, finanční aspekty společné měny. Můžeme vůbec vědět, jaká je jejich jednotlivá pozice jednotlivých, čl- jednotlivých ministrů? To není dostatečně transparentní. Co budete dělat ve chvíli, v tuto chvíli, jaký máte váš program, vaši agendu na to, abyste předešli tomu, že se něco tak mimořádného, jako se stalo na Kypru, stalo opět? jak předjdete tomu, že finanční eh, nebo bankovní eh, záležitosti, u kterých nikdy pořádně nevíme, co rozhodla vlastně rada, co přijali všichni, jak, jak se k tomu postavíme. Protože je možné, že někteří budou hovořit a budou mít možnost se vyslovit, ale jiní budou umlčeni. Tak co chcete učinit proto, aby zaprvé se hovořilo nejen o Evropské unii, protože lidé si uvědomují, že tento problém je, je závažný. Jde o to, zda pro budoucnost tu máme něco jiného, aby se eh, dalo, eh, dala řešit situace, kdy může vzniknout kartel, kdy může docházet k, na, eh, k nějakému nacionalismu a kdy se budou chránit zájmy všech lidí. Um, thank you. Děkuji. Děkuji, paní Gulách. Děkuji vám za vaše otázky. víte, vlastností euroskupiny, což je vlastně združení ministrů členských států, kteří stejně jako já v podstatě jsou připraveni přijít za vámi, eh, poskytnout vám informace, odpovědět na otázky, ale ta rozhodnutí jsou poté přijímána v parlamentech. Já se všemi hovořím minimálně dvakrát měsíčně. Hovoříme o euru, o bankovní unii a podstatě to stejné platí i pro ostatní ministry v rámci naší skupiny. Pokud to chceme nějak změnit, tak eh, určitě se nám to nepodaří v rámci jednoho dnešního odpoledne. Samozřejmě eh, já vnímám jako svou zodpovědnost nekomunikovat pouze s parlamenty, ale také s lidmi, které zajímá, jakým způsobem vlastně zacházíme nebo se snažíme řešit strukturální problémy, chtějí vědět, zdali mohou být pozitivně naloděni, zdali mohou doufat v to, že eurozóna to vše ustojí, že ustojí všechny ty hrozby z posledních let. A mou odpovědí je ano, myslím si, že ano, že jsme dosti e, silní. Já věřím v Evropu, já jsem si jistý, že se nám to nějakým způsobem podaří vyřešit. My se snažíme vytvářet nové rámce, které by se tomu všemu postavili. E, my spolu spolupracujeme Stejně tak, jako se komise se snaží eh, postavit těmto strukturálním eh, reformám, které jsou nutné všude, jsou nutné i ve všech eh, členských státech. Je to nutné i také pro posílení naší konkurenceschopnosti. Je to velmi důležité také pro celou euroskupinu. Nicméně systémovým problémem v tuto chvíli je náš bankovní sektor. Takže co já dělám? Já v tuto chvíli jsem si stanovil prioritu bankovní unii, bankovní systém. To znamená, že samozřejmě vidíme, že tady tady dochází k ohrožení také pracovních eh, míst. Vím, vidíme tady všechny malé a střední podniky eh, které vlastně v tuto chvíli jsou ohrožovány. Eh, a je třeba se opravdu postavit zcela prioritně těmto otázkám, které nám pomohou vytvořit nové příležitosti, nové příležitosti ve všech našich členských státech. A tady bych v tuto chvíli asi eh, mohl skončit. Já jsem chtěla mít vy jste ten nejoptimističtější člověk, kterého jsem kdy potkala. I know one thing. Víte, já vím jednu věc. Všichni, my všichni, víte, to je společná zodpovědnost všichni musíme se nějakým způsobem postavit našim občanům v našich členských státech. A my potřebujeme naše spoluobčany přesvědčit. Musíme je vlastně přesvědčit o tom, že se tady snažíme dělat ty správné věci. Samozřejmě, že před námi je ještě velmi dlouhá cesta. Ano, je dlouhá, je velmi dlouhá, ale všichni bojujeme a snažíme se eh, pokračovat. A pokud byste tomu eh, nevěřili, tak byste přece nikdy nebyli schopni schopni vlastně přesvědčit své spoluobčany. Víte, nepřesvědčíte je kvůli těm politikám, za kterými stojíte i vy. Tak, e, já si myslím, že tady bychom jistě mohli e, pokračovat ještě velmi dlouho, ale teď má slovo ECR. Já mám jen jednu krátkou připomínku a budu hovořit nizozemsky. Budu hovořit jazykem, který je pro naší skupinu velmi důležitý. Takže Silvi, teď budu hovořit já. Vy jste hovořil o konsolidaci rozpočtu na Kempru a o tom, jak je tato konsolidace nezbytná. Já s tím souhlasím. Nicméně já se ptám, jak důvěryhodné ty, tato opatření rozpočtové konsolidace vůbec jsou, protože my jsme slyšeli pana Moskoviče, který řekl, řekl, že jsme svědky vlastně konce autoritářského dogmatu tedy pardon, dogmatu úspor. A já se ptám, jaká je vaše reakce na toto prohlášení. A teď máte přesně 4,5 minuty na to, abyste se vyjádřil k tomu, co řekl pan Moskovič. Tak jestli mi dovolíte, tak já budu hovořit anglicky. Já si myslím, že strategie euroskupiny se skládá vlastně ze tří pilířů nebo tří bodů. To znamená, že za A tady máme fiskální konsolidaci, to znamená, že chceme vyvážené rozpočty a chceme jich dosáhnout v podstatě rychlostí, která bude možná v rámci celého toho kontextu. Za druhé, všichni se musíme snažit, abychom zavedli strukturální reformy v našich zemích, aby naše země byly konkurenceschopné. A za třetí, což je v tuto chvíli priorita, tak to jsou naše finanční systémy, což jsou v podstatě v tuto chvíli eh, rizikové oblasti pro nás všechny. To znamená, že ta strategie nebyla nikdy zaměřena pouze na jednu věc, na úspory. Eh, vždycky měla tyto tři pilíře. A proto my se vždy věnujeme všem těmto třem oblastem. Chtěl jste ještě k tomu něco říct, Dirku? Ano, možná ještě velmi krátká reakce z mé strany. To je ale opravdu velký eh, rozdíl mezi Německem a Francií. Například pan Moskovič říkal, že časy úsporných politik už jsou za námi. A já si myslím, že to je trošičku zvláštní, protože Francie ještě s úsporami ještě ani nezačala. Protože tady vlastně ještě jsme ještě nikdy neza, nezažili nějaké vyvážené e, rozpočty. A Francie, e, v podstatě Německo chce, aby Francie splnila to, co slíbila v tuto chvíli samozřejmě tady čekáme na ty konečné návrhy, které představí Oli Ren na konci tohoto měsíce. My o nich budeme jednat v červnu. Já také navštívím eh, různé eh, členské státy a já si myslím, že velmi důležité je, abychom všichni opravdu se zhostili eh, všeho toho, čeho jsme, eh, co jsme slíbili a abychom k tomu přistupovali zodpovědně. Samozřejmě můžeme přistoupit na nějaké delší lhůty, na delší eh, časové období, pokud by tedy jak si ta aktuální situace nebo ten současný kontext nebo nějaké aktuální hrozby vyžadovaly. A je tedy poté na komisi, aby takovéto situace a kontexty zvážila a aby rozhodla, zdali může být ta lhůta prodloužena. Ale i kdyby měla být prodloužena, tak členské státy se musí snažit podpořit a posílit strukturální reformy, které, pokud by nebyly přijaty, tak by ohrožovaly celou euroskupinu a celou eurozónu. To znamená, že já si myslím, že příliš mnoho času tady nemáme. Děkuji, děkuji a teď bude hovořit Sven Kigol. Já mám jen dvě otázky. První otázka. Jak si zamítnout odpověď na otázku. To znamená, že tady máme v podstatě proces, který otřásl celou eurozónu, který neodpověděl na ty hrozby tak, jak měl. To znamená, že tento parlament má právo na to vědět, jak celý tento proces vyjednávání přišel vlastně s řešením, které jaksi nenašlo žádný souhlas eh, na Kypru a ohrozil také eh, záruky a pojištění vkladů. Já tady tuto chvíli, jak si nechci hovořit o tom, jak moudré toto řešení bylo. Já si myslím, že ta odpověď je jasná, ale my jako parlament máme právo vědět, jak je to možné, že bylo přijato toto špatné rozhodnutí. My jsme tuto otázku položili už písemně a já chci vědět, zda dostaneme také odpověď. Písemně chceme vědět, jak je možné, celý, že celý tento proces e, přišel s takovýmto řešením. Všichni občané mají právo vědět, jak je možné, že k tomu do došlo. Všichni občané eh, mají právo to vědět. Nemůžete říct, že vy přejímáte vlastně všechnu zodpovědnost a že vy jste ve vedení Eurostatu. My potřebujeme znát odpověď. Dále, co se týče dohody o ESM, ta je jasná pouze pokud dluh země a pouze pokud ekonomická strategie je udržitelná, tak pouze tehdy tyto země mohou obdržet podporu. Ale když se podíváme na tuto dohodu, tak předpoklad, že tady vlastně ten bankovní sektor představuje 350 HDP, 350% HDP na Kypru. A teď tady v podstatě má, hovoříme o snížení HDP pouze o 12%. Tady hovoříme o nějakém vůdu eh, v ekonomických eh, modelech. A proto já chci vědět, v první řadě. Myslíte si, že to, co čemu v tuto chvíli dochází, je udržitelné. Věříte vy vůbec všem těm údajům? A dále se ptám, pokud se stane to obvyklé, to znamená, že zjistíme, že ty předpoklady byly příliš optimistické. Co očekáváte, že se stane? Thank you very much. Děkuji vám. Pane Gigolde, já nejsem král. My jsme teď inaugurovali jednoho krále v Nizozemí a jeden nám stačí. Co se týče odpovědi na všechny tyto otázky, jak jsme přijímali naše eh, roz, rozhodnutí a jak budeme postupovat dál, tak já prostě nemohu udělat to, abych eh, se zabýval tím, nebo abych řekl, jak, eh, nebo co udělali jednotliví ministři v euroskupině, zda byli pro či proti některému návrhu, to vám teď eh, říci nemohu. Je mi velice líto, že toto považujete za nepřijatelné, ale je to tak. Ale je tu ještě prostor mezi eh, oběma eh, póly. Můžete popsat ten proces a můžeme říci, kdo byl s kým v jaké místnosti, kdo vynakládal tlak a podobně. To udělat eh, můžete a vy prostě odmítáte eh, odpovídat na jakékoliv otázky o tom postupu. A já žádám písemnou odpověď, jak je možné, že tento proces přinesl tak špatné výsledky. To nemohu udělat a nesouhlasím s vámi, že by to byl tak špatný výsledek. Já si totiž myslím, že vzhledem k okolnostem dobrá, vzhledem k okolnostem eh, v kyperském bankovním systému, které, který my jsme všichni umožnili, aby takto vznikla, rozrůstala se do daného eh, stavu. A kyperská eh, vláda nesla jen malou část tohoto břemene. Bylo by nefér, aby to všechno spošilo na, na bedrech kyperských občanů, tak myslím, že toto byl nejlepší způsob, jak problém vyřešit v rámci bank, v rámci banky, kde problémy narůstaly v průběhu let. Ten problém byl endemický e, a závisel na tom, jakým způsobem fungovaly banky na Kypru. Nebyl to problém způsobený Evropou, ale špatně vedeným finančním sektorem. A nyní ohledně rozhodovacího procesu. My jsme diskutovali mnohokrát v Euroskupině právě o těchto tématech, hodně e, rozhovorů probíhalo bilaterálně nebo v jiném, v jiném kontextu. Trojka fungovala, s kyperskými banky se hovořilo. Vysvětovaly se různé modely, připravovaly se, e, přemýšlelo se o tom, jak se podělit o e, to břemeno. Nakonec jsme v rámci euroskupiny došli k řešení, které bylo podpořeno všemi. A jak víte, museli jsme najít řešení, které bude podpořeno všemi, včetně Kypřanů. A ty měli velice jasné představy o tom, co bychom měli učinit s jejich eh, bankami. A to je tedy součást toho vysvětlení. A, a tak se nám za několik týdnů podařilo dosáhnout toho výsledku. Výsledek eh, nespochybnil uh, Eh, nespochybnil zajištění vkladů, eh, ta, eh, ten vstupní poplatek byl stanoven a já si myslím, že určité zdanění vkladů existuje v mnoha členských státech. Situace, která mm, tady byla, byla nepříznivá a nepřáli jsme si ani, aby se týkalo toto zdanění vkladů, které byly pod 100 tisíc, jak dobře víte. Takže eh, docházeli se postupně k určitému eh, řešení za velice složitých okolností a proto si myslím, že to řešení bylo opravdu velice dobré. A teď ta věc udržitelnosti. Myslíte si, že tento systém je udržitelný? Zda je udržitelný a jak bude vypadat, jak budou vypadat další možnosti nebo hospodářský růst, jak se bude vyvíjet udržitelnost daně a podobně. Vždy jsme informováni trojkou, komise i Mezinárodní nový fond spolupracují na těchto číslech a my tyto, tato čísla od něj získáváme, takže máme tedy dvě stanoviska a ta nám ukazují, že za pár let díky tomuto systému, který jsme zavedli, by se Kypr měl vzpamatovat a že by měl nastartovat další růst. My nemáme naše vlastní hospodářské modely, ale využíváme informace pocházející z Evropské komise a z Mezinárodního měnového fondu. Děkuji vám. Budeme se muset pokusit trochu urychlit eh, průběh debaty. Jürgen Pluto z GUE. Děkuji ti, Sharon. Pane ministře, mám několik krátkých otázek. Vy jste několikrát zopakoval, vy jste hovořil o těch reformách, které jsou nezbytné, aby byly provedeny. A já jsem chtěl vědět, jak si vlastně tyto reformy konkrétně představujete, protože vy jste hovořil velmi e, obecně. Některé reformy přece byly provedeny, tak já se chci zeptat v podstatě opravdu, o jaké konkrétní reformy jde. Za druhé, vy jste hovořil o tom takzvaném spillover efektu Řecka na Kypr. My víme tedy v podstatě, k čemu došlo v Řecku a ono to v podstatě vedlo i k tomu, že kyperské banky přišly o 4,5 miliard euro. To vlastně bylo nahrazeno kyperskou vládou. Kyperská vláda se vlastně nikoho neptala, jestli to tak může učinit či ne. A to je také jeden z důvodů celé této bankovní eh, krize. A já se ptám, zdali v tuto chvíli nenastala chvíle, kdy bychom se měli ptát na nějakou eh, kompenzaci, protože tady v podstatě jde v podstatě o ten spillover efekt z Řecka. A dále vy hovoříte o lid, o, o různých členských státech, ale my tady hovoříme o jednotném evropském trhu. A když se podíváte na tento jednotný eh, vnitřní trh, tak ten bankovní sektor zase není tak obrovský. To znamená, eh, že ale přesto víme, že ty orgány a mechanismy dohledu nejsou dostatečné. A já se ptám, proč se tady jaksi nehovoří o tom, jak by tento dohled měl být vůbec eh, vykonávan a jakým problémům čelí. Dále, já jsem četl Wall Street Journal a v něm se mimo jiné píše o tom, že v podstatě ne, vůbec, jak si, eh, vůbec nemohou souhlasit s tou daní z finančních transakcí. Eh, zcela se tedy postavují staví negativně eh, té, tomuto nápadu a já chci vědět, jak se tedy k tomu stavíte. Vy myslíte si, že by to mohla být část řešení? Um, thank you very much, Mr. Děkuji vám. Ptáte se, eh, o jaké reformě jsem hovořil. To záleží na tom, o jaké zemi se bavíme. U nás protlačujeme reformu jak pracovního trhu, zdravotnictví, Eh, trhu s bydlením, to je velice problematické, a důchodového systému. Například eh, důchodový věk je velkým problémem na zemí. Potom trh s bydlením je také problém pro mnohé státy eh, pracovní trh je také pro pár zemí velkým problémem a mohl bych uvádět další příklady. Tady eh, hovoříme o finančním sektoru, aby byl posílen, aby byl zdravý a aby přispíval k reálné ekonomice. A to si myslím je věc, která zajímá většinu států. Jak víte, v zemí jsme museli znárodnit dvě banky, eh, které měly obrovité problémy. A stálo to hodně. Takže pak eh, jste se tady na strukturální reformy. Tady jde o tohle. Pokud chceme udržet eh, sociální model Evropy, a zároveň zajistit opět eh, konkurenční schopnost, pak musíme reformovat řadu těchto věcí. My v Nizozemí jsme například dotovali prostřednictvím daňového systému náš trh s bydlením a tím došlo k jeho porušení. To musíme řešit tak, aby tento trh se znovu stal zdravou součástí našeho hospodářství. Já mohl bych uvádět mnoho příkladů, různých příkladů z různých států. Nevím, jestli jsem úplně pochopil, na co jste se ptal ve své druhé otázce. Jednalo se o ten E, e, zda způsob řešení e, Řecka nějak ovlivnilo Kypra, zda by tady mohla být, měla být nějaká náhrada, nějaká kompenzace. Chápu, na co se ptáte, ale nemohu s tím souhlasit, že kyperské banky se rozhodly, že vloží peníze do řeckých úvěrů a dluhopisů v době, kdy už byly hodně riskantní, rizikové a udělali to protože zase měli velké příjmy z těchto investic. A proč byly velké? Právě protože už to byl, bez tak byly rizikové investice. Já bych to rád upřesnil. Upřesnění. Jde o ten takzvaný haircut, o ty úspory, o kterých rozhodla eurozóna a které vytvořily tak velký tlak. A já se ptám, ve chvíli, kdy tady tedy vznikne důsledek pro jeden členský stát, tak jestli v rámci solidarity se tady jaksi k něčemu můžeme dopracovat. To já jsem chtěl jenom upřesnit. Zdali bychom vůbec eh, se k celé té situaci neměli postavit trošičku jinak. Um, but I would tend to... Ale já bych v podstatě odpověděl stejně. Bankovní systém na Kypru Eh, se snažil o vysoké výnosy a proto byl ochoten podstupovat velká rizika. Eh, vložit peníze do řeckých úvěrů a dluhopisů už tehdy bylo vysoce rizikové. Proto se nedá přímo říci, že řecký případ způsobil problém na, v Kypru, ale byl to celý ten bankovní model, podnikatelský model finančního sektoru, který do toho vtahl to riziko a to už potom vláda neutáhla. Nemyslím si, že by eh, za to měli dostat kompenzaci. Ohledně FTT, to eh, se netýká programu Euroskupiny, ale Ekofinu. Eh, e, e, mohu na to jenom odpovědět jako minister financí Nizozemí. Pokud vás zajímá moje stanovisko, pak vám mohu s potěšením odpovědět. Naše stanovisko je, že my o to máme zájem, ale ne tak, jak to bylo teď navrže, protože by to velice zasáhlo tvrdě naše penzijní fondy. A to jsou vlastně peníze, které eh, si střádaly generace nizozemců na důchod. A proto si nemyslíme, že by bylo vhodné, aby tady byla eh, daň z finančních transakcí eh, vstažená i na tyto investice. Takže to je jedna věc. A za druhé si nemyslíme, že výnosy z této daně by měly být evropské, čili že by vlastně měly proudit zpět do jednotlivých států. To je další důležitá věc. Ovšem, současná nizozemská vláda má o tento e, nástroj zájem, zajímáme se o to, e, chceme o tom hovořit, ale klademe na to velké tvrdé podmínky. Jenom velice stručně k tomu, co tady bylo řečeno o nákupu e, řeckých dluhopisů ze strany Kypru. Problém byl, že oni věřili tomu, že se říkalo, že tady žádné nucené snižování herkat žádný nebude. A prostě všechny ty subjekty si přáli v té době, aby se do Řecka investovalo. Takže nemůžete zkrátka eh, argumentovat ve prospěch obého. A teď máme pana Petra Martina, který hovoří za nezařazené. Děkuji. Jistě vy víte, k jakému země třesení kvůli tomu všemu došlo. To znamená, že v podstatě byly spochyb, bylo spochybněno zajištění u vkladů pod 100 tisíc eh, euro. A já se chci zeptat, co hodláte udělat pro to, aby zajištění těchto vkladů nebylo ohroženo, protože občané Evropy si myslí, že to je kvůli Kypru toto všechno. Za druhé, my jsme se, já jsem se účastnil mise do Portugalska a tam je ta situace je v podstatě jasná. To znamená, že všichni, se všemi by mělo být zacházeno trošičku lépe než eh, s Kyprem. Nebo v podstatě Portugalci si myslí, že s nimi není zacházeno dostatečně dobře. A eh, v podstatě eh, vzniká takový dojem, že máme na každý stát jiný metr. A to mě vlastně vede k třetímu bodu. Rakousko. I v Rakousku v podstatě máme mm, nadměrně velký bankovní sektor. A já se ptám, co si myslíte? Ve chvíli, kdy v podstatě hovoříme o velikosti bankovního sektoru. Myslíte si, že by vláda nebo Evropská unie měla přispět ke snižování bankovního sektoru tam, kde je nadměrně veliký? Right. Um, thank you very much for your... Ano, děkuji. Za prvé, zda mohu vkladatele uklidnit, že opravdu mají pojištěné vklady do výše 100 tisíc. Mohu uklidnit všechny. A přesně na tom teď pracujeme ve směrnici o řešení problému a oživení, že těch se nesahne na těch pojištěných vkladů do výše 100 tisíc. Ovšem, jak víte, v mnoha zemích jsou vklady daněny. A myslím si, že je třeba se na to dívat jako na zdanění, ale prostě tohle ponecháme stranou. My jsme nehledali tohle řešení, ale přímější přístup k těmto dvěma bankám. Proto pokud možno co nejdříve potřebujeme tu směrnici, protože pak eh, bude eh, jasno s tím, jak budeme zacházet eh, s majiteli vkladu a také s těmi investory, kteří sami mají přispět pak za druhé Portugalsko. Říkáte, že bychom měli zacházet stejně se všemi státy. Rád bych k tomu řekl tolik. My nemusíme úplně stejně zacházet se všemi, protože musíme přihlížet ke každé odlišné okolnosti, která vznikne v konkrétní státě. Myslím si, že by bylo velká škoda, kdybychom zacházeli stejně se všemi. Evropská komise například teď se zabývá tím, jak to vypadá v jednotlivých státech, jak vypadá jejich hospodářská situace, eh, jaké mají problémy, co udělali z hlediska fiskální konsolidace, co mají v úmyslu dělat eh, z hlediska budoucích reform a tak dále a pak se rozhodne, jak budeme dále jednat v každé jednotlivé zemi. To si myslím je správné. Pokud se týká Portugalská a Irska, jak víte, minulý měsíc, bylo to minulý měsíc, co jsme byli v Irsku, ano, jsme se rozhodli, že eh, prodloužíme programové úvěry, jejich splatnost pro eh, Portugalsko, Irsko a pokud jsem pochopil správně návrh komise, pokud se Portugalska týče, pak eh, Portugalsko dostane více času na to, aby mohlo vyřešit, dosáhnout cíle řešení nadměrného schodku. Takže v obou případech Portugalsko dostane více času, ale já jsem velice pro, aby s každým státem se zacházelo podle jeho konkrétních okolností. Rakousko, nebudu se do toho pouštět. Nemyslím si, že eh, velitost samotného bankovního sektoru je eh, ukazatelem toho, zda je zdravý nebo ne. Ona je to kombinace toho, jak jsou strukturovány banky, jaká podstupují rizika a podobně. Uh, a proto bychom každou situaci měli nahlížet zvlášť. Děkuji. Pokusíme se to trošku eh, urychlit. EPP a od Marka Ras, pořád jsme v Rakousku. Ja, Herr Minister, Frau Pan ministerský předsedo, paní předsedkyně. Já si nemyslím, že tady jde pouze o důvěru v banky, protože tady jde i o důvěru v politiku a v politické představitele a v jejich rozhodnutí. A co se stalo na Kypru? Tady nedošlo pouze ke ztrátě důvěry v banky, ale také došlo ve ztrátu důvěry, ke ztrátě důvěry v politiky a politiku samotnou. A proto bych měl jednu otázku. jak se vlastně cítíte vy jako předseda euroskupiny? Jste spíše jako moderátor, nebo jste v podstatě takovým řečníkem, nebo tiskovým mluvčím, anebo to, co by se mi líbilo a co mi tady chybí, zdali jste vy tou hybnou silou. To znamená, že se snažíte o politické uplatňování a prosazování toho, co je třeba proto, aby důvěra v politiky a politické představitele byla znovu obnovena. A vy jste v podstatě řekl něco, co je v rozporu s tím, co řekl pan Moskovič. Ale tady v podstatě došlo ke ztrátě důvěry. To znamená, že ministři financí v různých členských státech hovoří různými způsoby a o jiných věcech v souvislosti s možností jaksi nalezení společného řešení. A já se ptám, co vlastně podnikáte vy? Jak vlastně postupujete aby ministři financí v členských státech zastávali eh, stejné názory, protože v podstatě jeden hovoří o jedné věci, druhý hovoří o, o druhé věci a ten o, evropský občan nebo občanka se v tom jednoduše nevyznají. Zazněla tady otázka stejného zacházení. Možná o to tady v tuto chvíli nejde. Tady jde o principy jednání, o ty hlavní zásady. Samozřejmě, že mohou být uplatňovány jiným způsobem, ale jaké jsou ty stěžejní body, ty základní principy, tak, aby, si nikdo, aby nikdo neměl pocit, že s ním nebylo zacházeno, zacházeno spravedlivě. Na závěr, chci zcela konkrétně vědět, jaké nástroje vám ve vaší činnosti v tuto chvíli chybí. Nástroje, které by vám pomohly, abyste mohl pracovat transparentně a výkonně, abyste mohli pomoci Portugalsku, Kypru a dalším státům. Ja, co ještě potřebujete pro to, aby tyto chybějící nástroje eh, vám byly dány k dispozici? Protože my tady v podstatě, tady dochází k tomu, že se neustále všechno prodlužuje, všechno odkládáme a v tuto chvíli máme pocit, že Evropský parlament je stále v podstatě příliš daleko od těch konečných eh, řešení, která, které přijímá Rada a komise. A to si myslím, že je také vaše zodpovědnost. Děkuji. Děkuji oba eh, já tu hovořím eh, za mm, mnoho různých eh, osob. Já mm, chci říct, že jeden člověk nemůže hovořit eh, za všechny. My jednáme společně s kolegy a vy se mě ptáte, jak je možné, že různí ministři mají různé názory. Jsou to politici. Je to jako bychom se ptali, jak to, že vy politici máte různé názory. Eh, politici prostě mají odlišné názory a když je to zapotřebí, tak dojdeme ke společnému rozhodnutí ohledně Kypru. To bylo nevyhnutelné, bylo to těžké, ale pořád ještě věřím, že za daných okolností to bylo nevyhnutelné rozhodnutí. Řešíme situaci restrukturalizací jedné z těch velkých bank umožňujeme jiným bankám, aby se postupně vzpamatovali. Pomalu eh, odvoláváme omezení kapitál, eh, týkající se kapitálu, máme eh, memorandum porozumění, které ukáže nejen vnějšímu světu, ale také perským občanům, co vláda činí ohledně reform, fiskální konsolidace a tak dále. A je to proces, který určitě bude obtížný, ale ukáže perspektivu. Říkáte, že každá země by měla mít eh, odlišné zacházení, ale na základě eh, rovných principů. A jedním z těchto principů různých programů například je dluh. Eh, státní dluh. Státní dluh by měl být udržitelný a to je důležitý princip i pro Kypr. Někteří lidé se ptají, proč jste úplně nevykupili Kypr z tohoto dluhu, protože to by znamenalo obrovské půjčky pro Kypr s FSM, které by nebyl schopen Kypr splatit ani za dlouhá desetiletí. A my jsme se řídili právě v, tom, v této oblasti principem um, udržitelnosti. A potom je to také možnost uh, zlepšení jakého ekonomického Mm, zlepšení, oživení může Kypr dosáhnout. To je taky princip, kterým se zabývala trojka. A proto jsme vypracovali programy, které se zabývají touto zátěží, kterou je třeba rozložit na různé účastníky, zatím eh, současně s tím, aby bylo možné, aby se země vzpamatovala, aby se oživilo její hospodářství. A eh, aby eh, všichni mm, všichni účastníci měli um, nějakou možnost se účastnit na tam zlepšení situace. Já jsem slyšel celou řadu možných řešení, ale to, které jsme zvolili, bylo to, které bylo možné a myslím, že dává známky toho, že máme přísli dobré budoucnosti. Za, to byl řešení za EPP. Můžete, prosím vás, eh, otázku a odpověď eh, eh, požadat o stručně. Milý pane předsedo, já vím, že jedním z ze hlavních problémů je v podstatě roztříštění finančních trhů, protože právě toto roztříštění způsobuje to, že malé a střední podniky v Evropské unii nedostávají dostatečné financování. To znamená, že vždy jaksi závisí hlavně na jejich umístění a ne v podstatě na tom faktu, že jde o evropské malé a střední podniky. Myslím si, že ta, toto roztříštění v podstatě ještě celý, všechny tyto problémy vy zaostřuje. Je třeba, aby tady ti oprávnění lidé převzali zodpovědnost za tyto problémy. Ale já chci vědět, co chcete udělat pro to, aby takovéto špatná, aby takováto špatná rozhodnutí v budoucnosti nevedla k takovým negativním dopadům, jako je tomu například u roztříštění těch finančních trhů nebo bankovních trhů. To znamená, eh, všichni víme, že to je problém, který v tuto chvíli ještě stále existuje a víme, že to rozhodnutí, které bylo přijato v souvislosti s Kyprem, to všechno ještě vyostřuje. A já chci vědět, jakým způsobem chcete zajistit, aby v budoucnosti takováto e, špatná rozhodnutí neměla takové negativní dopady, aby ty negativní dopady byly co nejminimálnější, aby neměly takové negativní dopady právě na ty státy, které by mohly tím vším trpět nejvíce. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Roztříštění trhů a fragmentace trhů, to samozřejmě představuje velký problém. Úrokové sazby, přístup k úvěrům, eh, to jsou všechno problematické prvky v různých zemích, dokonce i u nás v Nizozemsku malé a střední podniky mají stejné problémy, dochází k rekapitalizaci, eh, existují problémy s úvěry, s úvěry pro podniky, s úvěry pro domácnosti, ale vím, že na jihu Evropy některé členské státy eh, jsou vlastně, jsou konfrontovány ještě s většími problémy. Já si myslím, že bychom měli co nejdřív eh, přijmout nebo stanovit vytvořit bankovní unii. Myslím si, že to nesmíme odkládat. Jedním z prvních kroků je přeskum kvality aktiv, to znamená, je třeba podívat se na bilance a rozvahy našich bankovních institutů. E, poté je třeba přistoupit k rekapitalizaci tam, kde bude třeba. To znamená, je třeba se podívat na ta aktiva v trhu, podívat se tedy na státy, kde vlády budou moci pomoct a kde nebudou moci pomoct. A hned poté by ECB začalo spolupracovat s bankami. Myslím si, že zdravé banky jsou zásadní prioritou pro celou Evropskou unii. V druhé polovině tohoto e, roku e, se ekonomiky opět e, odrazí od dna a Eh, myslím si, že ten postoj nebo ty, ta očekávání jsou uh, pozitivní. Ale je velmi důležité, aby existovaly uh, dobré úvěry, ale také, aby existovaly uh, dobří vkladatele. To je zcela zásadní pro uh, pro nás. To znamená, že tady si musíme rozmyslet, jak si, jaký tlak eh, budeme vyvět A dále, vy jste to zmiňoval, na národní úrovni existují různé nástroje, které jsou k dispozici. Kromě toho ECB eh, e skrze Evropskou investiční banku také poskytne nové nástroje, to znamená, že by bylo třeba využít ty různé možnosti paralelně tak, aby úvěry získaly malé a střední eh, podniky, které chtějí investovat a které se chtějí od odrazy od dna. Děkuji. SND, Udo, máte slovo. Pane předsedo, paní předsedkyně, já bych se chtěl vrátit zpět, zpět ke dnům, kdy euroskupina rozhodla, aby všichni aby všichni investoři podléhali v podstatě takovému poplatku nebo řekněme E, daň, nebo dani. A teď takový malý experiment. Představme si, že by euroskupina u této představy zůstala. To znamená, že všechny investice by podléhaly takové ty, jak vy říkáte, dani. A teď si to na vteřinku představme. To znamená, že parlament e, země, jako například Kypr, by s tím souhlasil. A já se ptám, mohli bychom my co tady sedíme, vyloučit, že by tehdy hned poté nebylo bývalo, došlo k takzvanému bankranu v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, v, na Kypru. Já si myslím, že takovýto útok na banky bychom nebyli schopni vyloučit. A já se ptám, a je úplně jedno, jak to v tuto chvíli mohou hodnotit právníci, protože tady nejde o to, co říká právnická služba, jde o to, jak reagují lidé, jak reagují lidé lidsky, přirozeně. To znamená, že ve chvíli, kdy tady máme takový potenciál rozhodný, můžeme o tom hovořit také jak o, jako o destruktivním potenciálu. Ale tady v podstatě celá Evropská demokracie by v podstatě vedla k tomu, že by vlády se snažily udělat všechno pro to, aby k takovýmto událostem nedošlo. A já se ptám, kde jsou ty parlamenty? Kde je ten parlament, který by v podstatě tomu zamezil, který by to mohl ukontrolovat? A neříkejte nám, že by rozhodnutí kyperské vlády bylo bývalo stačilo. A nemůžeme také obvinit a říci, že všechno je jenom problém euroskupiny. Ani neříkejte, že vy v podstatě jste v neustálém eh, kontaktu s nizozemským eh, parlamentem. Může to být pouze Evropský parlament, pouze Evropský parlament. A proto já se ptám, kdy se dostanete k tomu, že dojde ke změně metodologie, že budeme používat komunitární metodu. E, my jsme o tom hovořili. Já se ptám, kdy budeme intelektuálně vyzrálí na to, abychom řekli, že tady nejde o mezistátní záležitosti, protože ten potenciál rizikový je příliš velký. A já chci říci, že ta metoda, kterou v tuto chvíli používáme, je v podstatě mrtvá, pokud nedojde také ke změně demokratických metod a ke změně spolupráce s národními parlamenty. Um, um, this is to je zásadní věc, zda euroskupina může fungovat jako mezivládní orgán ministrů, kteří poté eh, se obrátí na své národní parlamenty a ty buď dají nebo nedají zelenou předkládaným návrhům a rozhodnutím. Já eh, si myslím, že za současné situace, s kterou já mám co dělat, Kdybychom to chtěli změnit, tak si myslím, by to byla obrovitá změna. A není to na mě, Rozhodně ne za celou euroskupinu, abych se vyjadřoval k tomu, zda bychom měli nebo ne. Já mohu jenom fungovat na tom, na tom základě, který dnes máme. A nevím, jestli tedy jde opravdu o věc principu, že by Evropský parlament měl být kontrolním orgánem, který by měl poslední slovo a zda by to vedlo k jinému výsledku v případě Kypru. Tím si nejsem jist. Vím, že konečný výsledek, tedy e, to řešení bank prostřednictvím vlastně příspěvku i vlastních investorů, my bychom toho nebyli ještě před pár týdnů dosáhli, to řešení prostřednictvím takzvaného bail-inu. Protože různé státy a v, v neposlední řadě samozřejmě Kypr byly velice proti. Proto jsme vypracovali jiné řešení, které představovalo spoplatnění poplatek na vklady. To zase vyvolalo diskusy o systémy e, záruk e, vkladů. Myslím si, že ta diskuse se stejně měla odehrát, protože tyto systémy jsou čistě v národních rukách. Jsou to sliby, které dávají národní vlády svým majitelům vkladům. A zda všechny národní vlády jsou teď e, schopny dostat toho tohoto slibu způsobuje mimořádně, mimo, e, alespoň e, obavu mimo, e, nejméně. Proto musíme tlačit na bankovní unii. Ale myslím, že optimální výsledek 15. března, nevím, jestli to má co dělat s tím, do čeho je zapojen parlament, ale souvisí to s tím, je, že mají různá stanoviska vlády, že Kypřané mají zase velké obavy. Jednalo se tady nejprve o řešení velkých bank a že že kdyby se řešily velké banky, tak by to zarazilo takovýto podnikatelský model do budoucna. To byl tlak, eh, pod kterým se odehrávala diskuse 15. března. Nakonec eh, tedy Myslím si, že došlo k výsledku, kterému bylo třeba dát přednost, vzhledem k tomu, že tady byly banky, které opravdu eh, podstupovaly příliš velké a do budoucna dlouhodobě neudržitelné riziko. Myslím si, že musíme trošku spěchat. Markus Ferber za EPP. Děkuji. Já budu stručný, protože částečně už to bylo zmíněno, ale pravda je, že od od počátku roku 2000 10 neustále v podstatě jdeme za problémy, ale jsme o několik roků vzad. To, že Kypr má problémy, tak já si myslím, to je něco, co všichni vědí. Myslím si, že jsme měli i relativně transparentní údaje v poslední době a já se neustále ptám, kdy budeme vůbec schopní na úrovni evropských států přijímat nějaká rozhodnutí a zdali bychom neměli zasahovat dříve, možná ne ne, nehovořím o uplatňování celého programu, ale měli bychom postupovat trošičku preventivněji, tak aby se to všechno nerozpoutalo takovým způsobem, eh, jako v tuto chvíli, protože tady hovoříme v podstatě o tak vyostřené krizi, kdy ten stát už v podstatě je skoro nesolventní. A já se ptám, Eh, zdali si uvědomujeme, že ten náš eh, současný postup není strategický. Myslím si, že bychom měli postupovat daleko eh, preventivněji. Všichni víme, že ten bankovní model už není udržitelný. Všichni víme, že ten bankovní systém musí být redukovan a víme, že bez nějakých sanačních plánů v podstatě nijak nepokročíme. A já se ptám, jestli by opravdu nebylo dobrým nápadem začít jednat rychleji ve chvíli, kdy zjistíme, že ten bankovní systém nefunguje, no tak prostě zasáhneme. Well, actually, I think... Já si myslím, že teď jste uhodil, jak to říkáte, hřebíček na hlavičku. Myslím, že máte docela pravdu. Celá řada problémů, se kterými jsme se setkali, měly být vyřešeny mnohem dřív. ale to vždy vyžaduje také, aby vláda v dané zemi plně rozuměla situaci a viděla možnosti, kterými se může vydat. A aby eh, eh, případně evropské instituce a jiné členské státy mohly také pomoct. Hovoří se o sdílené analýze toho, co vlastně jsou tyto problémy. A sdílená analýza toho, jak hluboké byly ty problémy na Kypru, těch zejména dvou bank na Kypru, nám trvala až do 25. března tato analýza. Kdybychom tuto analýzu měli hotovou dřív, že eh, tamní banky nebyly eh, dostatečně eh, udržitelné a a tak dále, tak bychom mohli jednat dřív, ale vždy záleží i na té zemi, které se to konkrétně, konkrétně týká. Aby spolupracovala s EU s trojkou, aby eh, hledala řešení dříve, aby byli připraveni tato řešení přijmout. Možná, až ten dvoubalíček vstoupí v platnost, tak budeme moci schopnat proaktivněji již předem za eh, SED pan, pan, pan Dok Děkuji vám, Sharon, děkuji, eh, pane eh, předsedo. Minus 8,3 eh, bude recese na Kypru. Dojde k, růz, k pádu růstu a můžeme-li hovořit o HDP, tak to se sníží o 15 za, 15, za tři roky. To je z velké části způsobeno propadem finančního sektoru, který byl základem kyperského růstu. To je sektor, který tedy bude podle toho, co slyšíme, restrukturalizován, regulován. Kypirská eh, ekonomika je typickým příkladem eh, hospodářství, které trpě, utrpělo asymetrický šok. Asymetrický šok v eurozóně v důsledku Eh, měnové jednoty, vidíme, že vede k, k makroekonomické nevyrovnanosti, protože už nelze devalvovat. Jsou tu dvě možnosti. Za prvé, to je ta, kterou představuje Evropská komisa Euroskupina. To je řešení spočívající v tom, že se bude aplikovat to, čemu se říkají, říká strukturální reformy, z eh, uspůsobení trhu což krátkodobě znamená velkou nárůst nezaměstnanosti a dlouhodobě to znamená nejisté výsledky, jak to vidíme dnes. Velice překvapivé je to, že e, populace přijímá takto e, vysokou úroveň e, nezaměstnanosti nehledně na populismus. Druhá věc, druhá možnost by bylo pozvat k, tran, k evropským transferům. Eh, máme na to už určité neformální dokumenty. Eh, jako předseda Euroskupiny uvažoval jste už eh, o rozpočtu eurozóny? Já vím, že se tak zákulisí hovoří o něčem podobném, ale nám to připadá něco nesmírně důležitého. Vidíme, že pomoc na Kypru se soustředí zejména na finanční sektor ale dok- pokuste se představit budoucnost s tím, že bychom mohli využívat eh, rozpočtové aspekty eh, k unii transferu, nebo že bychom mohli eh, řídit takovéto asymetrické šoky a případně, že bychom mohli použít také pro hospodářství nebo růst hospodářství jako takové. Evropský parlament by v tomto případě měl být alespoň informován o tom, že se podobné kroky dějí. Děkuji za vaše dotazy. Myslím, že rozpočet eurozóny je hodně diskutovaný a o tom určitě víte. Eh, různé členské státy mají velice silné názory, proč, nebo, eh, proč by měl být nebo proč by neměl být. Jedná se to také o strukturální eh, problémy v jednotlivých eh, oblastech, eh, ekonomikách a podobně. Já myslím, že takovou kasku je Kypr. Já nevím, jak by případ nezdravého finančního systému na Kypru mohl být vyřešen tím, že budeme mít rozpočet pro eurozónu. Takže nesouhlasím tedy s tou analýzou situace, tím pádem nemohu ani souhlasit s odpovědí. Uh, že by eh, tímto způsobem mohla být vyřešena kyperská krize. Eh, kyperská krize byla přímo způsobena systémem, který se rozvinul eh, v průběhu let. A šlo o to, že byl nezdravý a neudržitelný. A v důsledku té situace, která vznikla, bylo zapotřebí jej vyřešit dříve či později. A já si proto nemyslím, že by eh, Unie transferu mohla vyřešit eh, strukturální problémy určité země. Víte, že Kypr je velice specifická eh, země, má bankovní sektor se specifickými problémy, ale všechny země mají nějaké nevyváženosti strukturální nebo problémy, se kterými se musí vypořádat. A ne, Nemyslím si, že by tedy alternativou byl rozpočet eurozóny, ale ano, už máme uh, Unii transferu, takže já proti tomu nemám uh, námitky, aby bylo umožněno tedy převést prostředky z jedné země do druhé, aby uh, mohlo dojít k investici. Já namítám uh, něco proti tomu, že by že bychom že bychom měli, eh, namítám, eh, mám námitky proti tomu, že bychom se neměli všichni snažit o to, abychom byli konkurenceschopní. Ale to už jsem říkal. Děkuji. A nyní poslední otázka. No, už máme velké spoždění. Sharon. Senhor Ministro, gostaria de começar por cumprimentar. É a primeira vez que coloco. Děkuji vám, pane ministře, především bych vám chtěl eh, poděkovat. A eh, je to poprvé, co vám mohu položit dotaz, tak vám chci také popřát hodně štěstí do, vašeho, do výkonu vašeho mandátu. Podobně jako kolegové, vycházím z kritického pohledu na celý tento postup eh, záchrany Kypru, který ohrozil důvěru v bankovní systém. Proto vás chci požádat, abyste nám potvrdil, že lze e, zaručit, že ty chyby, k nímž došlo, nebudou dopuštěny do budoucnosti. Kriticky zde byly byly změny určité reakce. Jakým způsobem se bude postupovat? Bude se postupovat obezřetně a jak můžete uh, Um, podnítit důvěru uh, středatelů v Evropské banky. A my nyní v Evropě teď vidíme, že dochází k různým řešením krize u úvěrových uh, institucí. Uh, je tu takové řešení kyperského typu, ve kterém se řeší krizová situace jakousi na, nacionalizací. Nebylo by tedy lepší mít nějaký evropský mechanismus stability, mít jednotný nástroj, nebylo by to lepší na vyřešení problému a tím, že bychom chránili ještě lépe občany? Um, I think the, the... Myslím si, že hlavně té otázce šlo o tom, jaká poučení lze vyvodit, aby to příště dopadlo lépe bez takových chyb. Je to velice složité. Kdyby existovala jednoduchá řešení, při eh, takových složitých eh, problémech, s nimiž se setkáváme v různých problémových zemích, pak by se to vyřešilo daleko rychleji a nejspíš by to zvládly samotné vlády těch zemí. Jednoduchá skutečnost, že vláda požádala eh, euroskupinu a ESM a trojku o pomoc. To všechno svědčí o tom, jak těžké to jsou problémy a jak složité ty problémy jsou. Já vám tedy nemohu zaručit, že už jsme z problémů venku a zda Euroskupina a Evropská unie jako taková se v tomto procesu něčemu učí? Určitě ano, máme celou řadu nástrojů teď k dispozici, ty se pořád ty eh, rozrůstají, jak eh, postupujeme dále, posilují se právní rámce. Máme teď nové způsoby řešení problému a také eh, možnost zasahování, například tam, kde Eh, strukturální reformy eh, se mm, dělají pomalu nebo neřeší problémy. Teď máme eh, sixpack a twopack a to nám umožňuje využívat nových metod, jak to řešit. A my říkáme vládům, teď to musíte dělat. Můžeme a měli bychom skutečně vyvíjet tlak. Zde zasahujeme včas. Co se programu týče, tam musí vždycky být i příjemce, tam musí být členský stát, který žádá o program a požádá o pomoc. Než se dostaneme k této fázi programu, dá se udělat hodně na podporu států a hodně také se dělá. Dělá to komise, Evropská centrální banka v řadě řemí na podporu restrukturalizace jednotlivých sektorů. Nakonec důvěra v bankovní systém. Myslím, že příští týden na zasedání Euroskupiny, pak na um, Ekofinu a pak v černu se budeme maximálně snažit dopracovat směrnici, kterou teď máme na stole. A když se ohlédnu na východisko, kdy se začínalo s přípravou bankovní udít, začalo to teprve loni v létě a mohu říci, že vlastně jsme postupovali velice rychle, protože o dohledové mechanismu jsme se dohodli už v prosinci a doufejme, že v příštích měsících přespějeme i způsob řešení, harmonizace systému zaručování záruk vkladů a tak dále. Takže i rada, i parlament navzájem si můžou jeden druhému uznat, že si opravdu něco udělali, že se udělalo hodně a že ta rychlost je velká. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi. Neřekl jste nám ovšem všechno, co nás zajímalo. Pořád ještě nás zajímají určité mechanické záležitosti a tam jsou ty 20 červených sitel a V, to víme, jak to vypadá v té místnosti, kde zasedá Euroskupina a Trojka. Rádi bychom věděli, jestli někdo věděl, jak by tam měl, jak by to mělo být, kdo tam hájí ten vnitřní trh. A um, naše zvídavost je vedená hlavně tím, že si myslíme, že ta mechanika, s kterou se to tam dělá, je v nepořádku. Čili to si můžete odnést odtud jakožto poselství a určitě se budeme ptát všech na to, kdo sem přijde, i když to budou postupně sem chodit ministři. Očekáváme, že k nám zase přijdete 5. září 2013, to je aspoň předběžný termín, které jsme si tady zatím poznamenali tu školu, že se uvidíme předtím. Budeme teď eh, se snažit hladce přejít ke slyšení a prezentaci pana komisaře Šemety, protože už máme poněkud spoždění. Pokud někdo bude odcházet, prosím, aby tak učinil bez hluku a v klidu, aby eh, pan komisař, jakmile se usadí, mohl okamžitě zahájit. Děkuji. Please, please, please, we're going to... Dámy a pánové, nyní se zaměříme na naše další téma. Prosím vás o klid. Jedná se o výměnu názorů s panem Algidasem Šemetou, komisařem pro daně a celní unii a audita boj proti podvodům. Děkujeme mu za to, že našel čas mezi nás přijít a eh, On by měl přijít 12. listopadu, takže my jsme velice rádi, že přišel mezi nás. My vždy máme velice nabitý program. Bude s námi hovořit o daní celní unii, auditu boje, boji proti podvodům a dalších věcech. A po jeho projevu budou následovat eh, následovat otázky a odpovědi. Jména koordinátorů již máme, budou to takové pětiminutové eh, sloty. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chci především poděkovat Evropskému parlamentu za jeho práci v oblasti daňové politiky. S velkým zájmem jsem sledoval vaše nedávné rozpravy ohledně zprávy paní Kleva, boji proti daňovým podvodům a vyhýbání se daním. Pokud souhlasíte, zaměřím se v úvodu, v úvodu naší debaty na právě toto téma vzhledem k současnému vývoji v Evropské unii a na globální scéně a vzhledem k velkému očekávání pokroku v následujících dnech na radě. Byl bych ale nerad, kdyby toto téma zastínilo význam eh, tlaku na členské státy na zlepšování jejich daňových systémů. Jsem pevně přesvědčen, že daňový eh, rozměr evropského semestru zůstává základním prvkem naší strategie pro růst a pracovní místa. V tomto kontextu jsem rád, že Evropský parlament uchovává svou tradici každoroční zprávy o e, daních a já bych rád poblahopřál paní Gálpelč za její práci. Ona byla spravodajkou v této zprávě. Jak víte, Evropská komise v současné době analyzuje národní reformní programy, programy členských států a zaměřuje se na sestavení konkrétních e, doporučení pro jednotlivé země. Ty mají být vydány na konci tohoto měsíce. E, výroční daňová zpráva bude představovat významný prvek v naší práci. Chtěl bych také zde hned na počátku vyjádřil ocenění práce paní Podimata, Eh, pracovala na našem legislativním návrhu ohledně daně z finančních transakcí za posílené spolupráce. Diskuse o tomto tématu dále probíhají na radě. Členské státy se dostaly již k jádru diskuze, konkrétně hovoří o rozsahu daně a eh, jsme svědky silného lobování oponentů eh, daně z mm, finančních transakcí. Chci potvrdit své přesvědčení, že je zásadní že je to zásadní a spravedlivá daň a chci naléhat na to, aby skupina nás členských států pokročila dále a dosáhla konsensu. Musí záhy dojít k nějakému řešení, aby se předešlo um, nadbytečným spekulacím budoucnosti tohoto projektu. Co se týče Eh, daňových podvodů a vyhýbání se daním, tak bych rád řekl, že posledně jsem k vám hovořil v listopadu 2012 a to proto, abych eh, vás seznámil s následujícím vaším plánem o daňových podvodech a vyhýbání se daním. Když jsem tento plán prezentoval, byl jsem silně přesvědčen, že eh, Konsolidované úsilí členských eh, států musí být eh, posíleno a může být přijato podniky a občany jen tehdy, pokud bude chápano jako spravedlivé a rovnoměrně eh, rozděleně. Z toho důvodu bylo zásadní, abychom kladli větší důraz na Eh, ta, ty velké prostory nevybraných eh, daní, které unikají ehm, státním peněženkám nebo veřejným eh, peněženkám prostřednictvím podvodů nebo úniků daňových. A v té době se, mm, jsem stále ještě ehm, bojoval s tím, abych získal většinu pro mm, tuto věc. A snažil jsem se tlačit na to, aby aby se nedošlo k tomu, že jsem byl dělat nic. Komise předložila eh, iniciativy. A já myslím, že můžeme pochválit Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů za jejich velmi dobře zdokumentovanou práci, která vedle, eh, vedla ke zprávě o daňových ulicích eh, v offshore. Nyní je důležité to, abychom využili tohoto hnacího momentu k dalšímu pokroku. Dnes vítám příležitost, že můžeme využít toho, co už bylo vykonáno a zaměřit se na to, jak dosáhnout našich cílů. Především je na čase uskutečnit konkrétní ambiciozní kroky. Nemyslím, že by kdokoliv dnes popíral, že potřebujeme skutečně konkrétní kroky. Toto bylo již zjištěno hlavně představiteli EU v březnu 2012 na samitu a nedávný vývoj v členských státech a i na globální scéně to prostě jen potvrzuje. To je důvod, proč Evropský akční plán proti eh, daňovým podvodům a daňovým únikům eh, byl předložen v prosinci loňského roku. Bude-li plně implementován, tak tento akční plán může dramaticky zlepšit naši schopnost eh, předcházet eh, těmto eh, problémům, eliminovat je a tím vrátit stovky miliard eur tam, kam patří, do veřejných financí. Priority vašeho výboru jsou jasné. Je zapotřebí lépe vyměňovat si informace v EU, zlepšovat vzájemnou asistenci mezi ženskými státy a věnovat se těm nesrovnostem či mezerám, kterých využívají ti do unikají daním a e, zaměřit se na daňové ráje. Akční plán po, e, postihuje celé spektrum různých opatření e, s cílem vytvořit nepřátelské prostředí pro podvodníky a ty, kdo chtějí unikat daním. Některá z těchto opatření se objevují v návrzích z komise a přijdou v blízké budoucnosti. E, některé už jsou i na stole rady, ale musí být dohodnuty a aplikovány členskými státy. E, a to bez dalšího váhání. Slyšeli jsme ambiciozní slova ohledně boji proti daňovým únikům v posledních týdnech. A nyní bude příležitost, aby ministři financí toto uskutečnili. Už nebude žádné výmluvy, proč to neudělat. Za druhé, je zapotřebí silněji koordinovat eh, činnost na evropské úrovni. Podle mne je koordinace zásadním prvkem, který eh, bude, na kterém bude záležet náš úspěch boje proti daňové, daňovým podvodům a únikům eh, daně, daním se daří unikat tam, kde jsou nedostatky v přeshraničním styku. A já se obávám, že chuť po eh, ne, bezvýhradní koordinaci je nedostatečná v členských státech. V důsledku toho podvodníci a ti, kdo unikají daním, eh, dokážou eh, využívat jednotný trh jako hřiště pro své praxe. Členské státy také tíhnou k prioritizaci národních taktik před evropským přístupem, což snižuje kolektivní dopad na mezinárodní úrovni. Neměli bychom také zapomínat, že Evropská unie je eh, globálním eh, představitelem eh, v ukázce dobré zprávy daní. A proto je tedy e, škoda, že nemáme silné a koordinované postoje, kterými bychom lépe prosazovali naše standardy na globální úrovni. To je zapotřebí změnit a já věřím, že se to podaří. Jsem rád, že stávající předsednictví ukázalo skutečný zájem a pracovalo na radě na koordinaci stanovisek ohledně základních e, témat souvisící e, s únikem daní. Je zásadní, abychom se zaměřili na tyto otázky také eh, globálně eh, v rámci G20 a eh, abychom se zaměřili na boj proti přinášení zisku jinam. Chtěl bych také připomenout, že CCCTB by mohla významně přispět ke snižování nadměrného plánování daní a Ehm, schopnosti vyhýbat se eh, daním. Je zapotřebí, abychom zajistili konzistentní postup mezi členskými státy a rozhodné kroky mezi členskými státy. Musíme spolupracovat jako Evropská unie. Jen tehdy budeme modelem dobré zprávy doma a také eh, vedoucí eh, silou pro tyto standardy a pro jejich mezinárodní aplikaci. Za třetí, nelze činit výjimky v boji proti eh, daňovým únikům a daňovým podvodům. Je to obrovský úkol, protože lidé, kteří se o to pokoušejí, mají dostatek zdrajů i myšlenek, i fantazie v důsledku toho eh, na národní, evropské i mezinárodní úrovni je zapotřebí, abychom zvyšovali naše Eh, ambice a prosazovali silnější iniciativy. V tomto kontextu je zapotřebí, abychom posilovali eh, automatickou výměnu informací a silnější transparentnost. V této souvislosti eh, mohu říci, že je zde ještě velký prostor pro další ambice. Musíme se zabývat také prosazováním a rozšiřováním širší oblasti automatické vně informací už kromě té, která v současnosti je odsouhlasena, musí postupovat ambiciozně, ale současně v komunitárním rámci. Proč? Protože jednotný trh vyžaduje jednotný přístup. Musíme zajistit solidaritu mezi všemi členskými státy, tak, aby daňové e, politiky v jednom státě nepodkopal, e, nepodkopaly daňové politiky v druhé. Musíme zajistit rovné podmínky pro eh, podnikání, aby jeden podnik nakonec neplatil za eh, abuzivní eh, tak daňové plánování jiného podniku. A musíme také usilovat o to, že vytvoříme spravedlivější prostředí pro naše občany, kteří nesou v důsledku krize těžké břemeno daní. Můžete si být jistí, že komise v tomto vás bude podporovat. A na závěr bych rád řekl, jak vidíme cestu vpřed, potřebujeme rozhodnou činnost, rozhodnou akci a to nyní je zapotřebí podporovat a vést členské státy k tomu, aby posílili boj proti uh, daňovým únikům a že zapotřebí mít eh, měřitelné výsledky. 24. dubna společně s českým předsednictvím jsem zastal všem ministrům financí dopis, ve kterých jsem eh, je informoval o opatření, která musí urgentně přijmout, včetně souhrného akčního plánu, o kterém už jsem hovořil, eh, silnější směrnice o úsporách a negociační mandátu k tomu, abychom vedli naše sousedy k větší transparentnosti a e, také balíček o DPH a boj proti podvodům. V následujícím týdnu budou mít členské státy příležitost o tomto hovořit na samitu. Budou mít příležitost přijmout rozhodnutí, aby získali zpět obrovské prostředky do národních pokladen a e, snížili tak e, daňové břemeno svých občanů. E, rozhodnutí, eh, tato rozhodnutí budou součástí kolektivní eh, paměti. A na závěr je zapotřebí, abychom měli rozhodnutí, která zajistí, že členská státa budou implementovat eh, daňové politiky správným způsobem v prostředí spravedlivého, spravedlivé konkurence daní. Doufejme, že jako Evropská unie využijeme této příležitosti. Děkuji. Vidíme, že mnoho z vás souhlasí a teď v tuto chvíli dáváme slovo lidovcům a pan Jean-Paul Gozes. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Přinesl jste nám vyjasnění o různých velice kvalitních témat. S úsměvem bych rád řekl, že buď byl jste kouzelník nebo velký manipulátor, protože jste hovořil o ministrech eh, financí eh, a o eh, finančních unicích, o podvodnících. Ohledně daně z finančních transakcí Evropský parlament je velkovětšinou pro. Dnes se zdálo, že když se na to podíváme dopodrobna je zapotřebí zabývat se jednotlivými detaily, protože může dojít k nežádoucím dopadům a to by bylo škoda. A měli bychom dávat pozor, aby se to neobjevilo tedy v textu. Mám několik dotazů ohledně vašeho akčního plánu. Vy jste optimista a právě jste řekl, že Evropská rada že za několik dní bude mít eh, mimořádnou příležitost, jedinečnou příležitost. Já si na to slovo dávám tak trochu pozor. Pokud je to jedinečná příležitost, znamená to, eh, že když to nepůjde teď, tak už to nepůjde jindy. Eh, já vás samozřejmě chci pozbudit na vaší cestě, v tom kurzu, který vy jste zahájil my jsme slyšeli od pana eh, předsedy eh, Euroskupiny, že nám nemůže říci, jak došlo k rozhodnutím a spoustu dalších věcí, že nám nemůže říci, ale mohla byste nám říci, jaké jsou ty tajné zbraně, které vy využíváte? Protože ta situace je velice smutná. Eh, ty dopisy, které jste poslal ministrům financí, aby nebyly jen mrtvým slovem, ale aby byl využit mandát komise a parlamentu a abychom dosáhli pozitivních výsledků, které očekávají netrpělivě naši spoluobčané. Thank you very much. Děkuji. Pravděpodobně v tuto chvíli nemám žádné tajné zbraně. V podstatě se nacházíme v jasné politické situaci, která byla způsobena různými důvody. Hovořil jsem o těch daňových rájích, o těch různých skandálech, které propukly v Německu, ve Francii. Je to téma, které se velmi přetřásá mimo jiné v tuto chvíli i ve Spojeném království. To znamená, že to všechno vedlo k vytvoření určité politické atmosféry, která tlačí členské státy k rozhodnutím protože většina našich hlavních představitelů ministrů financí již mnohokrát prohlásila, že se tomuto problému musíme postavit, musíme se tomuto tématu věnovat. A naši občané v tuto chvíli od nás se očekávají nějaká rozhodnutí. V květnu proběhne ECOFIN, poté eh, se sejde Evropská rada a já si myslím, že toto všechno v podstatě vytváří dodatečný tlak na ministry financí, tak aby opravdu přijali eh, vhodná rozhodnutí. A během přípravy na ECOFIN jsem v podstatě seznamován s různými postoji, postoji ministrů, kteří možná v minulosti byli trošičku zdrženlivější nebo blokovali, blokovali celý ten eh, proces a vidím, že tedy dochází ke změnám, což u mě zase vzbuzuje jaksi optimismus a já opravdu doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, těch eh, kýžených cílů toho, co jsme si v podstatě slíbili s irským předsednictvím a irské předsednictví opravdu se velmi velmi, velmi snaží dosáhnout eh, dohody s členskými státy. Ale dnes je 7. 7. května. ECOFIN se odehraje za týden a uvidíme, uvidíme, jaké nám přinese e, výsledky. Všechno, co potřebujeme v tuto chvíli, máme již e, před sebou, máme k dispozici a v tuto chvíli potřebujeme rozhodnutí a poté potřebujeme také, aby se představitelé vlád a států zavázali e, ke splnění těchto cílů a to na všech úrovních, jak národní, tak mezinárodní. Děkuji a teď za semní paní Podimata. Děkuji, děkuji ti, Sharon. I vám bych velmi ráda poděkovala, pane komisaři. V první řadě bych ráda zopakovala jednu vaší větu. Jde o tu daň z finančních transakcí. Vy jste řekl, že existuje velmi silná lobistická skupina, která se skládá z těch lidí, kteří jsou proti zavedení této daně z finančních transakcí. Ale v tuto chvíli existuje také fórum 11 členských států, které v tuto chvíli se snaží nějakým způsobem tuto daň oživit. Před několika lety Evropský parlament stál v podstatě ve vedení celé této, této iniciativy a my tuto daň chceme. Samozřejmě, že proběhlo několik fází. V tuto chvíli máme již revidovaný návrh od Evropské komise, která se týká právě uplatňování této daně v rámci posílení cílené spolupráce. A stejně, jak vy jste říkal, od té doby v podstatě neustále se opakují snahy eh, podkopat nebo vůbec úplně zničit všechny snahy eh, o zavedení této daně. A na prvním místě je samozřejmě průmysl. A mám několik otázek. V první řadě jde v tuto chvíli o Eh, reakci, kteří jsou vpředu, to znamená, tady jde o Spojené království, to znamená, ve chvíli, kdyby tato daň byla zavedena, myslím si, že tady jde o nějakých 40%. Eh, eh, myslím si, že Spojené království k tomu zaujalo zcela jasný postoj. Vy jste říkali, že v podstatě už analyzovali všechny ty negativní dopady a dále se chci zeptat na to jednání těch 11 členských států, protože tady neustále eh, zjišťujeme, že i mezi těmito státy existují určité nesoulady. A já se ptám, pane komisaři. Samozřejmě chceme, aby tato daň byla zavedena, ale zároveň se hovoří o výjimkách. O výjimkách například v případě státních půjček, v případě penzijních fondů, výjimky které se týkají například transakcí mezi různými bankovními skupinami a v podstatě se hovoří o dvoufázovém postupu při zavádění této daně. To znamená, hovoří se o derivátech, které by byly zdaňovány až v druhé fázi. A proto já bych ráda věděla, jakým způsobem se právě Evropská komise staví k tomuto problému. To znamená, co chcete udělat s tím, nebo jak se stavíte k tomu, že vlastně všechny členské státy chtějí daň jednání, která by byla přizpůsobena jejich eh, konkrétní situaci. A myslíte si, že bude splněn požadavek Evropského parlamentu, to znamená, že dojde ke schodě a že dojde k uplatnění této daně ještě před eh, volbami v roce 2014? No, já si myslím, že my se všichni snažíme velmi tvrdě pracovat na tomto návrhu. Myslím si, že opravdu sdílíme společný cíl. Chceme, aby tato daň eh, z finančních transakcí se opravdu jednoho dne stala skutečností. Možná, že začnu tedy tou druhou sérií otázek, co se týká těch 11 členských států, které vyjednávají. To znamená, co se týče jejich postojů v rámci eh, této debaty na radě. Já vás mohu ujistit v tuto chvíli, že všichni, všichni v podstatě vyjadřují velkou schodu v rámci tedy těch společných eh, pracovních skupin na radě, což je velmi povzbuzující, je to velmi povzbuzující signál pro nás, pro všechny. Samozřejmě, že ještě stále existují určité obavy nebo otevřené otázky, které které zmiňují členské státy, to znamená státní dluhopisy, penzijní fondy a další prvky. Tady bych mohla hovořit velmi jasně. Myslím si, že ten návrh, který v tuto chvíli máme k dispozici, nám umožňuje dosáhnout v podstatě takové situace, ve které už tuto daň nebude možné obejít. E, já samozřejmě e, jak si do, sleduji ty, tato jednání a vím, že těchto 11 členských států se v tuto chvíli jak si domlouvá na tom konečném, na té konečné podobě této daně. Ale měli bychom si být stále vědomi, jak si který je ten náš e, konečný cíl. Samozřejmě, že to bude nějaký kompromisní návrh, ale měli bychom se vyhnout situaci, ve které by členské státy v podstatě zaváděly systém, který bude velmi jednoduchý obejít. To znamená, že to je přesně to, eh, čemu se snažíme jak si zabránit. Eh, já vidím, že mám, že jsem již překročil svůj časový mm, limit ale vlastně my se snažíme v podstatě poskytovat samozřejmě co nejvíce technických odpovědí, vysvětlení, protože je zcela zásadní, aby všechny členské státy si vykládaly ten návrh stejným způsobem. A co se týče té vaší první otázky, to znamená reakce Spojeného království, já musím opět hovořit zcela jasně. E, tato reakce nezastavuje, nezablokovala naše jednání a naši práci Máte eh, pravdu, že to všechno vypadá trošičku zvláštně, že to je eh, v podstatě jaksi reakce státu, který eh, tento princip používá ve svém interním daňovém eh, systému, ale nám v první a poslední řadě jde o to, abychom opravdu pokročili a bychom opravdu nashromáždili i eh, zkušenosti a musíme si být samozřejmě také jisti, že to, co vlastně navrhujeme, je jak legálně, tak technicky zcela jaksi zdravé, zcela průchodné a průhledné. Děkuji. Myslím si, že musíme trošičku rychleji a hovoří Wolf Klim. Děkuji, pane komisaři. Já jsem už skoro devět let členem Evropského parlamentu a od prvního dne své práce tady se hovoří o tom, že členské státy skrze daňové úniky na DPH přichází o opravdu obrovitánské sumy peněz. A já se ptám, ptám, jak je možné, že se nám doposavat ještě tyto daňové úniky nepodařilo snížit. Dále se hovoří o hlubší um, integraci v rámci eurozóny v oblasti daňové politiky. A kromě CCTB se ptám, zdali by nebylo smysluplné postavat si k tomu tak, že bychom v podstatě celo, celé to spektrum uplatňování DPH eh, eh, v rámci celé EU trošičku zredukovali. Eh, Dále, co se týče podvodu, občané opravdu, pokud neplatí daně, tak se dopouští trestného činu. Podniky jsou ale trošičku chytřejší, protože velmi často jednají správně, jaksi legitimně ale přesto unikají daním. To znamená, že v podstatě přenášejí zisky tam, kde jsou ty daně e, nižší. To znamená, že oni jednají sice legálně, ale ne legitimně. A já se ptám, jak se tomu chce postavit komise? Jak se chcete postavit právě tomuto problému? Uh, well, uh ohledně podvodu eh, z daní z přidané hodnoty. Já už jsem na úvod říkal, že jeden z návrhů, který momentálně máme před sebou, je návrh eh, na mechanismus rychlé reakce. To by nám umožnilo, tedy členským státům, aby rychle reagovali na takzvaný karuselový podvod. A Eh, je třeba, aby to přijala rada a navrhl jsem to já a Michael Unan eh, jakožto eh, za předsednictví rady. Samozřejmě, že podvody z DPH jsou toho součástí. Jedná se o přeshraniční transakce ale e, částečně e, je to také příčinou schodku národních. A také máme tady evropský semestr jako nástroj, abychom mohli doporučovat členským státům, co mají dělat aby zlepšili výběr daní i na národní úrovni. Tudíž tato záležitost se řeší. A pokud členské státy e, přijmou tento návrh na ustavení mechanismu rychlé reakce, tak to bude velký průlom v boji proti podvodům zdaní z přidané hodnoty. Co se týče sazeb a rozpětí sazeb DPH, Tady musím říci, že v rámci naší práce na budoucí DPH mimo jiné momentálně analyzujeme systém sazeb jako takových a momentálně eh, hodnotíme eh, z možnosti eh, snižování toho rozpětí sazeb v členských státech a návrh k tomuto tématu bude asi k dispozici do konce tohoto roku. Tolik o tom, co děláme v této oblasti. Pokud jde o přenášení, přesouvání zisků jinam, nebo získávat je jinde, Abych to řekl stručně, je velice důležité, aby naše členské státy rychle provedly doporučení, která eh, členila eh, eh, komise do svého sdělení týkalo se to akčního plánu, týkalo se to daňového plánování a zda, z, z, zneužívání daňových pravidel a e, také e, dvoj, pravidlo dvojího zdanění, zamezení dvojího zdanění, a, tak aby prostě některé transakce e, se nemohly uskutečňovat za účelem vyhýbání se nebo únik daňových úniků. A pak se tady také definuje daňový ráj a je tady návrh na černou listinu takových daňových rájů. To by také mohlo význačně snížit možnosti podniků přenášet eh, své eh, zisky a získávat je tedy z jurisdikcí jinde. Takže tolik o tom, co navrhuje komise. Děkuji a teď za ECR Vicky Ford. Děkuji. My jsme dlouho byli proti finanční, eh, proti, proti daní z finančních transakcí, protože potom to eh, bude všechno převedeno do zahraničí a zaplatí za to důchodci, malí investoři a vlády, které eh, mají už tak, co dělat s velkými výdaji, zjistí, že všechno je ještě dražší a podniky budou ještě méně konkurenčně schopné. A proto také 6, 16 států řeklo ne my eh, zjistíme, eh, zjišťujeme, že toto je velice poškozující, zejména na země, které se toho neúčastní. Proto je to také právní výzva, eh, které se týká i Spojeného království. Jak by to mohlo ovlivnit neúčastněné země? Můžete mi uvést příklad, jestli, jak mají členské státy vybírat daně tady v tom případě, s kterým vlastně nesouhlasí. Kdyby tedy třetí stát uvalil takovou daň. To znamená, že by vlastně jeden členský stát vybíral daň za jiný stát, který s tou daní nesouhlasí. A jak máme říci těm 16 nezúčastněným zemím, že nezjistí, že je někdo zdaňuje za ty země, které se toho účastní. A možná jste si všiml, že momentálně není EU na vrcholu popularity ve Spojeném království a toto je jeden z důvodů. Proto, pane komisaři, můžete nám to vysvětlit. Ty ne, země, které se toho nebudou účastnit, nebudou ani nuceny vybírat daně nebo účtovat daň ve svých státech. Pokud nám tohle nemůžete vysvětlit, tak jste ochotni stahnout návrh na zavedení daně e, z finančních transakcí? Je moc dobré slyšet, že nakonec zvažujete eh, eh, možnost, že bude fungovat daň z finančních transakcí. Váš příspěvek eh, o tom svědčí, že vy si myslíte, že to fungovat bude, jinak by vám na tom nesešlo. Takže. A pak, co se týče výběru daní této složky, Samozřejmě, že výběr daní bude povinností těch členských států, které se toho budou účastnit. A my v současné době pracujeme s členskými státy na tom, jak se ten výběr daní bude realizovat. Poten, uvažujeme o potenciálních systémech výběru daní. A v Evropské unii samozřejmě máme rámec vzájemné pomoci a spolupráce v daňových záležitostech. A členské státy musí e, spolupracovat a navzájem si pomáhat při výběru daní, které e, jsou, e, se vybírají v tom, či, nebo které se mají platit v konkrétním členském státě. Tak zní evropská legislativa. A pokud se ptáte na jiné státy, na ty státy, které vybírají daně nebo budou vybírat daně z transakcí eh, probíhajících v jiných státech, pak si myslím, že evidentním příkladem je právě Spojené království, které vybírá například kolkovné, je to otázka zásady. A je úplně jedno, kde vlastně se ta transakce uskutečně záleží jenom na tom, že příslušné cené papíry jsou emitovány ve Spojeném království. Já se omlouvám, pane komisaři, ale on eh, nevybírá to za jiný nebo pro jiný stát. Nemůžete mít eh, uvést příklad země, která by to dělala pro jinou zemi. Ano, ale Spojené království bude muset vybírat, jedná se o to, jestli bude vybírat daň pro jiný členský stát. Je na tom zúčastněném členském státu, aby zavedl metodu pro výběr daní, která zajistí patřičný výběr daně. A jak jsem řekl, máme tady rámec vzájemné pomoci a ten eh, znamená, že členské státy si mají pomáhat, protože my jsme nakonec Unie. My nejsme eh, oddělených 27 států. Tudíž je tady tento rámec pro vzájemnou pomoc a eh, je tedy požadavek na členské státy, aby si pomáhali a aby spolupracovali tak, aby se zajistil da- výběr daní. Ale povinnost eh, výběru daní samozřejmě i nadále bude spočívat na zúčastněném členském státu. Eh, jest, například ve, eh, spo, ve Spojených státech, eh, tam my se to dělá také v souvislosti s transakcemi ze Spojenými státy, a to víte, Vicky. A pak je tady také otázka daní, přístavní daně. I když samozřejmě tím vzniká zajímavá otázka norma Evropské unie je taková, že když se vybírá daň za jiný stát, pak si z toho necháte 25 a to je potom výtka kompromisu pro vaši vládu, to byste něco k jednání. Já se jenom dívám tady na mé pozměňovací návrhy. Filip Zazelaná, já bych byl pro e, uspořádání náklady plus něco nad tím, protože samozřejmě e, náklady e, na výběr, ty jsou tady velice nízké, takže já bych nechtěl, aby tady z toho mělo bomá bonanzu vláda spojený, Spojeného království. pane komisaře, já chápu, že jste v obtížném postavení, protože vy můžete sice tlačit, ale nemůžete stisknout tlačítko za 27 členských států, ale jednou věcí jsem se si naprosto jist, že totiž po eh, všech těchto veřejných eh, Eh, emocí v souvislí se zneužíváním korporátních daní, daní z příjmu podniků nebo podvodech z DPH. Pokud před volbami nepřijdeme s něčím opravdu konkrétním, pak toto bude dále živit eh, pocity, že ty tradiční eh, politické rodiny sice mluví, ale nic konkrétního nedělají. A varují tedy i vás, ale hlavně nás, že vlastně jediní, kdo z toho budou mít výhodu, budou extremistické strany. Ty řeknou ty, ty zavedené ty si vlastně ani nepřejí skutečně stíhat daňové podvody a proto je nutné, abychom přinesli něco konkrétního. Já si dělám obavy ohledně daně z eh, finanční transakcí. Nebudu opakovat, co ani říkala, ale jsou tady dva aspekty, kterým bych chtěl další vysvětlení. Eh, skupina pěti já bych byl daleko raději, kdyby se to stalo na širší základě, na celoevropském základě, celoevropské unie. Co tedy děláte, aby eh, se to takhle udělalo? Mluvíte o komunitární metodě, to podporuje jistě, je to jednotný trh a proto preferovaným řešením vždycky je, abychom to byli my všichni. Proto bych byl pro, aby se těch 16 přidalo i k té dani z eh, eh, transakcí korporátní zdanění, daní, daní. z přímých podniku CCCTB. To je základ, na které musíme dále pracovat. Jste ochoten eh, urychlit eh, postup, například eh, té hlavní eh, směrnici o, eh, o ceřiných podnicích a další směrnice, která zajišťuje, která zatím poskytuje mezery, eh, které velké korporace mohou využívat. Čili od vás očekávám hodně, byť vím, že už hodně děláte, to vám rád uznám a vašemu týmu, ale teď je okamžik, kdy opravdu musíme tlačit, co to jenom jde dopředu. A budeme doufat, že alespoň polovina z toho se opravdu opravdu eh, splní před koncem mandátu? Především mohu říct, že zásadně souhlasím s vaším hodnocením eh, situace, jako jsem to uvedl na začátku. Samozřejmě 27 členských států musí rozhodnout jednohlasně o eh, navrhovaných opatřeních. A evropští poslanci ale také hrají svou úlohu v tom, aby přesvědčili své vlády aby souhlasili a přijali tyto návrhy. Co se týče toho dopisu pěti, já jej čtu jako ochotu členských států postupovat rychleji v postupu rozšiřování automatické výměny informací i u jiných druhů příjmů. Víte, že to je směrnice o e, úsporách, pak je tu e, směrnice o e, dalších, dalších aspektech a to je všechno zaměřeno na to, aby byly správně využívány prostředky pro daňové systémy. Takže po roce 2018 můžeme vidět eh, nějaké řešení. Jak já se dívám, dívám nyní na ten vývoj, na možnosti, které máme, na příležitosti, jak frontloadovat eh, tato eh, ustanovení, tak my už nyní připravujeme určité texty, konkrétní texty, tak, aby i jiné druhy příjmů byly předloženy jako, jako další pole působnosti pro automatickou výměnu informací. A to proto, abychom mohli správným způsobem vybírat daně v členských státech. Co se týče té směrnice o podnikových daních a ceřních společnostech a směrnice o fúzích, tak tu máme návrhy pro ně vše, eh, všechny, eh, tak abychom se zaměřili na ta místa, kde ještě zůstává eh, něco nedořešeno, kde jsou mezery a předcházelo se zneužívání takovýchto situacím. Takže ty návrhy přijdou na podzim. Za zelené Vincentis. Děkuji vám, pane Šemeto. Vy jste uvedl ve vašem úvodním projevu, že ve vaší kompetenci je zakročit e, e, pevně proti daňovým únikům a podvodům. věrohodnost takovýchto prohlášení je kontrolována eh, na základě skutečností, k nímž dochází. Vy jste se zmiňoval o mnoha věcech. Evropská investiční banka se zabývala s kanálem Siemensu a financování prostřednictví investičních bank a přišli s textem, který je urážlivý, je téměř eh, směšný. osmnáctiměsíční absence Siemense eh, z, mm, z pracovní eh, působnosti vedla potom k tomu, že došlo ke kom, k mm, žádostem o kompenzace spojené zabývají se tím Spojené státy. To prostě není e, způsob, jakým by se mělo přistupovat k řešení skandálu. A ohledně Olafa bych chtěl říci, že pracoval tak, jak, jak by pomáhal prát peníze e, Siemensu. V čem vlastně Siemens byl zapleten? A jak to souvisí s evropskými penězmi. Proč ty peníze od nich nechcete zpátky, od takovéhoto podniku? Protože konec konců je to skandál, jedná se o zneužití pozice. No správně jste řekl, že jedné z mých, jednou z mých kompetencí je eh, také to ustanovení o OLAFu ale já musím teď eh, velice jasně vysvětlit, že Olaf je zcela nezávislý ve svém vyšetřování. A Olaf sám hledá své vlastní způsoby a metody, jak něco řešit, případy potenciálních podvodů, úniků nebo čehokoliv jiného. Záhy přijdu se zprávou ohledně eh, ochrany eh, evropských finančních zájmů a uvidíte, že ta práce Olafem eh, byla v této oblasti již vykonána. Mou kompetencí je vést tu politickou činnost související s Olafem a v nedávných letech jsme přijeli velký počet konkrétních opatření, jako strategie boj proti podvodům. Ta je v současné době prováděna jednotlivými generálními ředitelstvími komise. Máme ještě nepřijatý návrh reformy OLAFu, který má být záhy odhlasován nebo prohlasován zde v parlamentu. A také se těšíme na toto hlasování v parlamentu. Nemohu ale vstupovat do jednotlivých případů, které jsou šetřeny Olafem. To je jejich zodpovědnost a také existuje dozorčí výbor nad Olafem, který dohlíží nad vyšetřováním ze strany Olafu. Děkuji. A vy chcete ještě dodatečnou otázku, prosím. Pane komisáři, když jste k nám přišel poprvé jako komisař, já jsem vám položil tu stejnou otázku, to znamená, do jaké míry nebo jak daleko jde zodpovědnost komise a jak nezávislé jsou všechny tyto výbory. Uh, protože tady hovoříme o politické zodpovědnosti, politické zodpovědnosti za evropské občany, protože občané přichází o pracovní místa. Tady máme skandály a my na ně nereagujeme. Nelze to v podstatě pouze jen přijít tím, že řekneme, že Olaf je nezávislý. To nejde. Ale já od vás jednoduše chci více informací, více informací o tomto konkrétním případu a chci vědět, co také zamýšlíte učinit, kromě nezávislosti uh, Olafu. A kromě toho, že je to nezávislý orgán, tak tak má také určitou politickou zodpovědnost. Budu se snažit hovořit jasně. Je velmi nebezpečné, kdykoliv politikové začínají zasahovat do individuálních konkrétních případů OLAFu. Politickou zodpovědností politika je držet se pravidel systému, systému, kterým se také řídí práce OLAFu. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o specifickém případu, tak eh, tím ten musí být vyšetřován OLAFem nezávisle. Ve chvíli, kdy já bych zasáhnul do nějakého takového konkrétního případu, tak bych samozřejmě porušil právo nezávislosti e, OLAFu. To je přece jasné, to by bylo porušení v tuto chvíli platných evropských pravidel. To znamená, že nemůžu k tomu více říci. Dobrá, my stále, nás velmi stále, jak si nás zajímají postupy a výsledky a v tuto chvíli má slovo Gay Mitchell. Děkuji, pane komisaři, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl s tím novým zpravodajem v Irsku eh, za dopravu a v té době nás to stálo v podstatě dvakrát tolik, když jsme chtěli eh, připravovat naše zboží na evropský trh ve chvíli, kdy nebudeme mít nějaké výhody, tak jakým způsobem budeme moci vytvořit pracovní místa? A proč tady vyvstává taková velká otázka v souvislosti s těmi daňovými e, e, sazbami? E, protože ve Spojených státech amerických e, mezi různými federálními státy jsou také e, různé. A Mm, e, USA má také nejvyšší v podstatě nominální e, korporátní daňovou sazbu ale co se týče těch efektivních nebo těch opravdových e, sazeb, tak v roce 2011 to bylo 12,1%, což je v podstatě nejnižší sazba od konce první světové války. To je také, proč vlastně americký kongres v podstatě vyšetřuje také své podniky e, v Evropské unii, protože oni samozřejmě rozumí, co to v podstatě znamená volný pohyb služeb a e, výrobků, že to je v podstatě zásadní princip e, volného trhu. Pane komisaři, jednota a rozmanitost by měla být opravdu zásadou, protože některé věci spadají jednoduše eh, do záležitostí eh, konkrétních jednotlivých členských států a některé věci v podstatě spadají do pravomoci Evropské unie. Co se týče eh, naší korporátní daňové sazby, je 9,6% a v některých jiných členských eh, státech jsou ty sazby úplně jiné. Takže prosím, prosím, buďme opravdu transparentní i v našem eh, jazyce. Jedna věc, velmi stručně. Jsem jedinou, jediným člověkem v Evropské unii, Já, já moc dobře ne, nechápu, jaký tady je vlastně, kolik lidí vůbec používá ty 500 eurové bankovky. Jak je to možné, že vlastně v podstatě tak malý podíl těchto bankovek je e, e používán v podstatě takovou skupinou lidí. To je něco, čím, čemu já se opravdu velmi divím, protože já si myslím, že bychom neměli tady směšovat podvody a úniky. Obě dvě ty věci jsou neetické, ale úniky, úniky, to je něco, čeho se opravdu musíme obávat. Jak je to možné, že v podstatě tolik, eh, máme tolik těch 500 eurových bankovek, které jenom napomáhají těm únikům? Dobrá, tak já začnu tou první částí eh, vašeho projevu. Musím eh, opět říct velmi jasně, že to, čemu se zde věnujeme, jsou prvky v podstatě, které by ohrozily spravedlivou eh, hospodářskou soutěž v rámci daňové politiky. To znamená, že my jsme dodali, dodatečně předložili pravidla, která v podstatě měla jít proti daňovým rájům a proti nadměrnému daňovému plánování. Co se týče daňových sazeb, pokud jsou transparentní a pokud je stanovila vláda eh, jednotlivých členských států, no tak je to samozřejmě zodpovědnost národních vlád, národních parlamentů a my jsme nikdy v podstatě se nesnažili ohrozit toto právo. Nicméně je třeba také uznat, že existují problémy v oblasti přenášení zisků a výnosů. Vy jste hovořil o těch eh, efektivních daňových sazbách, vy jste říkal, že to je 11, něco procent. A my jsme si vědomi toho, že některé nadnárodní podniky jsou schopné zaplatit jedno nebo dvě procenta daně, v podstatě díky právě té možnosti, že můžou přenášet zisky mezi různými státy, ve kterých mají své filiálky a své pobočky, a to dokonce i mimo Evropskou unii. A to je právě ten problém, kterému v tuto chvíli čelíme a kterému se musíme postupit. Musíme bojovat proti těmto jaksi možnostem. Musíme se snažit vyhýbat eh, tomu, aby tyto možnosti pro tyto národní podniky existovaly. Dále, co se týče těch bankovek 500 eh, eurových. Já eh, mám opravdu mnoho zodpovědností, ale co se týče jaksi emise bank, jaksi bankovek, tak to do, mých, eh, do mé zodpovědnosti nespadá. Já samozřejmě chápu to, co byste zmínil, problematiku celé té záležitosti, ale myslím si, že co se týče právě jaksi struktury eh, nebo toho, kolik bude vydáváno, jakých bankovek, o tom rozhoduje Evropská centrální banka. To znamená, že to je rozhodnutí Evropské centrální banky na základě jejich analýzy eh, poptávky po těchto bankovkách. To znamená, že to opravdu není moje záležitost. Velmi stručně. Já jsem se obrátil na Evropskou centrální banku, na Evropskou komisi a já se vás na to ptám v souvislosti s daňovými úniky. Proto já se ptám, kdo kdo v podstatě rozhoduje o tom, kolik těch bankovek eh, bude eh, vydáno a jak je to možné, že právě jsou využívány právě tolika lidmi, kteří unikají eh, daním. Já si myslím, že to je otázka, kterou bychom se měli zabývat. Víte, eh, oni byly staženy různé bankovky v různých státech z tohoto důvodu. I v, v Kanadě stáhli vlastně tisícidolarovou eh, bankovku. A já si myslím, že bychom se mohli eh, jaksi zamyslet na touto možností i my, protože v podstatě je to něco, co vede a podporuje trestnou činnost. A to opravdu ve velké míře. Myslím si, že máte pravdu, že to zmiňujete a určitě by se o tom mohlo eh, diskutovat i s Evropskou centrální bankou. Samozřejmě, že oni mají své vlastní důvody pro konkrétní strukturu bankové, které vydávají, které emitují. Ale určitě je to případná poznámka k diskusi, eh, abych, jak tedy banky rozhodují o struktuře my v současné době uplatňujeme, realizujeme asi 30 opatření v boji proti daňovým únikům a podvodům a každé potenciální řešení samozřejmě by mohlo pomoci i lepší e, způsoby, najít lepší způsoby boje proti těmto problémům. My jsme o tom hovořili s o předsedou panem Konstantin, který e, dal najevo, že snad s námi e, souhlasí. Ovšem on vlastně pochází tam z Německa a tam my si nemyslíme, že Německo má rádo daňové úniky, takže možná i oni by se připojili. Ale možná bychom mohli říct také Evropské centrální bance, že i vy podporujete podporujete tento názor. Teď se dostáváme zase eh, k EPP. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři, za vaši snahu bojovat proti daňovým únikům, daňovým rájům a eh, také jsme velice rádi, že jsme měli možnost ve Finsku uspořádat seminář na Eh, vysoké úrovni k těmto věcem. Náš výbor eh, před dvěma týdny přijal zprávu z vlastní iniciativy o těchto věcech. A jak víte, my podporujeme všechny iniciativy komise, ale v některých ohledech jsme ochotni jít ještě dál. A eh, podle naší zprávy žádáme o potrestání a přísnější tresty pro podniky a finanční instituce, které nedodržují pravidla v naší zprávě říkáme, že příslušné orgány by měly pozastavit eh, bankovní licence finančních institucí a finančních poradců, pokud napomáhají daňových podvodům. A za druhé se tam říká, že členské státy by neměly poskytovat eh, veřejnou státní podporu nebo dát při, zajistit přístup k veřejným zakázkám pro ty podniky, které nedodržují tyto standardy. Já podporuji to, že podniky, které nedodržují pravidla, by neměly dostávat státní podporu, ani by neměly být možnost ucházet se o státní zakázky. V současné době se také projednává směrnice o veřejných zakázkách v v tomto parlamentu, takže je určitě možné zlepšit, změnit i tuto legislativu. Zajímala by mě vaše reakce na tu první věc, na to, že příslušné orgány by měly pozastavit bankovní licence. Myslíte si, že to je realistické? A pak třetí věc, kterou bych tady chtěla zmínit. My v naší zprávě eh, zdůrazňujeme také postavení rozvojových zemí, které nemají takovouto vyjednávací moc na mezinárodním poli a které opravdu potřebují naši pomoc aby se zabránilo uh, ztrátám daňovým příjmům. Podle našeho materiálu se odhadují ve výši 125 eh, miliard eh, euro ročně, což představuje v podstatě dvakrát více, než kolik rozvojové státy dostávají na rozvojové pomoci. Čili kdybychom mohli tady eh, tuto věc změnit, pak by to mělo velký dopad i do budoucna na rozvojové státy. A co by mohla Evropská unie dělat více v této oblasti? To jsou tedy moje dotazy. Děkuji. Takže děkuji vám v první řadě a jak už jsem říkal, s velkým zájmem sleduji zprávy tohoto výboru. A konkrétně tuto zprávu paní Klever, která je zpravodajkou. určitě ty náměty té zprávy si zaslouží další zvážení a v rámci trialogu, v rámci, eh, v rámci Eh, diskusi o legislativě, o veřejných zakázkách nám také možnost eh, řešit situaci podniků, eh, které nedodržují pravidla a ucházejí se, ale neměli by mít možnost ucházet se veřejných zakáz, veřejných zakázek. Čili pak se jedná také o tu otázku zrušení nebo pozastavení bankovní licence, pokud banka pomáhá, napomáhá klientům v daňových eh, podvodech. I to je téma, kterým bychom se určitě mohli zabývat. Ale důležité si myslím je, abychom eh, sloučili ty snahy. Nejprve je třeba abychom přijali to, co už eh, máme před sebou a zároveň, abychom pracovali i na dalších prvcích, abychom se nedostali do situace, kdybychom si řekli, tohle je výborný nápad, tak to projednáme a pak zapomeneme na to, že máme ještě přijmout ta opatření, která už jsou připravena. Čili důležité je dodržet závazek přijmout to, co už máme eh, rozpracované ohledně rozvojových zemí. Já jsem byl nedávno v Etiopii na zasedání mezi komisí a, Evrops- a Africkou unii. A my jsme o tom hovořili a my už teď poskytujeme významnou pomoc pro eh, pro eh, zpracování pravidel pro stanovení cen. Některé už zavedly z těchto států takový systém a některé už také vidí, jaké výhody jim to dává. Financovali jsme také manuál OSN o transakčních cenách pro rozvojové země, které by mohly používat. A viděl jsem i tam ochotu spolupracovat. tak aby se zvyšovaly kapacity výběru eh, eh, daní a tedy větších příjmů v rozvojích zemí. A i komise a členské státy eh, jsou ochotné se více podílet na poskytování pomoci. Teď Monika Klever za e, skupinu socialistů. V tomto zpráv, eh, eh, směru byla přijatá zpráva výboru ekonom před několika týdny. A já souhlasím s panem komisařem, všechno máme na stole, máme konkrétní návrhy, máme 30 akčních eh, opatření, jak bojovat proti daňovým únikům, daňovým rájím, daňovým podvodům. Nyní nastal čas k rozhodnutím. Přeji vám tady hodně štěstí pro další zasedání rady pro naše další zasedání. Eh, co se týče daňových rájů, jakmile budeme mít eh, definici, jakmile budeme mít konkrétní návrhy pro sankce v jednotlivých právních systémech, aby vznikl takový ten černý seznam, ta černá kniha, Evropský parlament navrhuje, aby byla Evropská černá kniha pro takovéto země, ty daňové ráje, tak se můžeme eh, do těchto problémů pustit lépe podle těch akčních plánů, protože akční plán se zaměřuje právě na to, aby řešil tyto problémy. Evropský parlament chce jít ještě dál s definicí. My jsme zohlednili nejen definici OECD, ale také etický kodex a další myšlenky. Takže zapotřebí, aby se situace konečně odblokovala. Nemáme jasnou definici a my proto ve výboru ECON jsme ambicioznější než eh, Evropská komise, abych to tak řekla. Ráda bych tedy, abychom měli eh, definici daňových rájů a následně eh, černou listinu. A pak dohodu které bylo dosaženo ohledně zpráv a výkazu z jednotlivých zemí, ohledně bankovního, eh, bankovních institucí, finančních institucí. Ty zprávy, které my probíráme zde na výboru Ekon, eh, ukazují, že my jsme šli opět o krok dál. Podporujeme povinnost podniků, nejen některých podniků, ale všech podniků ve všech oblastech. A skutečně seriózně míníme navýšení transparentnosti, e, konkrétní kroky na evropské úrovni. Jsme jasně přesvědčeni, že potřebujeme jít dál, dosáhnout dalšího kroku tak, abychom měli systém, který bude férový. Že bych mluvila 9 minut, co snad není možné. Ne, vy máte dvojitou porci tam. Jenom jsem ještě chtěla slyšet něco o směrnici o boji mm, proti praní špinavých peněz. A pokud eh, plánujete zavedení povinnosti eh, rejstříků eh, veřejného vlastnictví, podni- tam, kde jsou veřejné, podnik, veřejné vlastnictví podniků, trustů a podobně, tak to bychom také byli rádi, řekněte nám o tom něco. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, Eh, určitě v té jedné minutě nestihnete odpovědět, ale můžete aspoň něco zkusit. Tak to budu muset být skutečně velmi stručný. Ohledně daňových rájů. Doporučení, které my jsme přednesli, eh, se zabývá také definicí, obsahuje definici daňových rájů. A postupujeme tedy obráceným způsobem, ale ta definice tam existuje. Jistě můžeme eh, diskutovat o rozsahu definice, ale navrhujeme, abychom využili tuto definici i pro černou knihu eh, do jednotlivých právních eh, systémů, ale to by měly už vykonat členské státy. A bude tedy navrženo, aby tyto činnosti byly koordinovány díky platformě, která bude, mít, bude vést styk s vládami členských států, tak aby tato černá kniha byla správně převedena, aby nedošlo k porušování principu proporcionality. Jedná se také o zprávu daní a práci v členském státě, kterou je třeba odvést, aby tato práce mohla být v dané oblasti efektivnější. Co se týče e, výkazů a zpráv jednotlivých členských států a boj proti praní špinavých peněz, tak to jsou témata, o kterých má hovořit e, kolega Michel Bachni, protože to je v jeho kompetenci, ale my už se spolupracujeme. Co se týče zpráv z jednotlivých států, myslím, že jsme podnikli první kroky. Už je tu dohoda hotová ohledně návrhů, návrhů předložených komisí. Komise přednese zprávu institucím o výsledcích toho, jak funguje tento systém zpráv z jednotlivých členských států a pak budeme diskutovat o tom, jak postupovat dál, jaký další krok přijmout. A potom, co se týče směrnice boje proti praní špinavých peněz, tam se jedná o prospěšné vlastnictví a tam já jsem e, zásadně pro, e, proto, aby se e, zveřejnilo, aby se informovalo o tom, komu prospívá vlastnictví v daném případě. Musíme zjistit, co je tím nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout kýžených výsledků. Protože veřejné rejstříky vždy sebou nesou riziko, že se ta práce soustředí na rejstřík samotný, a na aktualizaci rejstříků, protože to jsou jednotlivé prvky, které třeba zachovat. Takže nám jde o to, jak co možná nejefektivněji spolupracovat na tom, abychom měli informace o tom, komu prospívá vlastnictví. Eh, děkuji za EPP. Pani Galpelcs. Nagyon rövid leszek, mint jelezte. Először is gratulálni szeretnék. Já budu velmi stručná. V první řadě bych rád pogratulovala vám, pane komisaři, protože my jsme už od vás vyslechli mnoho informací. Máme zde také akční plán, který obsahuje konkrétní kroky a doufám, že získá podporu a já doufám, že ty výsledky budou co nejlepší. Já velmi vítám tu skutečnost, že se vám podařilo vyřešit problém výměny informací a já bych byla ještě radši, kdyby se z toho opravdu stal, stalo něco automatického, mechanického a kdyby to mohlo fungovat ve více státech, protože doposovat tento systém podporuje pouze pět členských států, pokud vím. Teď bych ráda hovořila o něčem jiném, o a, e, v podstatě aktivitách v rámci boje proti daňovým únikům a e, únikům na DPH. Byl představen balíček, který ne, v rámci Ekofinu, který nezískal podporu. A pane komisaři, vy jste říkal, že to je téma, o kterém budeme jistě muset opakovaně hovořit. A já se nejsem jistá, zdali tyto dvě směrnice budou souběžně podpořeny. Eh, co se týče. A co se týče a co se týče těch dalších otázek v souvislosti s DPH, tak si myslím, že bychom se jimi měli opravdu konkrétněji zabývat. Já budu také velmi stručný. V tuto chvíli samozřejmě nemůžeme říct, na čem se shodne nebo k čemu dojde ECOFIN. Ty návrhy jsme obdrželi. Samozřejmě, že došlo k vývoji v této oblasti ale myslím si, že jsme velmi blízko dohodě. Dohodě, která by v podstatě mohla opravdu spustit tento rychlý akční mechanismus, který podle mého názoru je opravdu zcela nezbytný i v oblasti boje proti kolotočovým podvodům. Co se týče té takzvané reverse charge, tak e, víme, že v podstatě tento systém již existuje. V podstatě hovoří se Hovoří se o konkrétním postupu, hovoří se o celém tom návrhu. Ten návrh je něco, o čem eh, rada hovoří a debatuje. Nicméně si myslím, že by bylo velmi nebezpečné a riskantní, kdyby členské státy se rozhodly zavést tento systém jednotlivě, protože to všechno bude mít samozřejmě jasný důsledek eh, pro všechny okolní státy státy. A proto se v první řadě musíme podívat na to, jak celý tento eh, mechanismus bude ovlivňovat také, nebo jaký bude mít dopad na ostatní členské státy. To znamená, jaké dopady tento mechanismus bude mít na všechny státy okolo. To znamená, že chceme koordinovaný přístup, chceme řešení, které bude eh, funkční a platné pro celou Evropskou unii. Děkuji. A teď ještě Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je skutečně velký, velký problém a proto musíme učinit daleko více než doposavat. Je pravda, že ta práce se velmi dlouho vlekla. Máme pár eh, návrhů eh, k dispozici a kromě toho chceme tedy nějaký ten akční mechanismus a dále tady hovoříme o tom eh, mechanismu takzvané reverse charge na výrobky, které jsou v podstatě velmi často předmětem daňových úniků. Samozřejmě doufám, že se nám podaří dosáhnout nějaké dohody do léta nebo v průběhu léta. A já se ptám, zdali bychom mohli nějakým způsobem to všechno urychlit. Protože jde o to, že tyto postupy by, kdyby to tedy šlo, kdyby mohly být opravdu ukončeny do pěti měsíců. A já se ptám, jak, co všechno dělá komise pro to, aby se to opravdu všechno zrychlilo. A kromě toho vám chci poděkovat za to, že jste se vůbec těchto témat zhostil. S vámi zcela souhlasím, že podvody z DPH jsou jedním z velkých problémů, které řešíme eh, v EU. A návrh mechanismu rychlé reakce právě má za cíl rychle tento problém řešit, protože současný mechanismus eh, vlastně předpokládá, že komise nejprve musí situaci analyzovat, pak musí získat souhlas rady s návrhem komise a to docela dlouho trvá. A když bude přijat ten mechanismus, který my navrhujeme, pak ten postup bude trvat maximálně měsíc. Nebude to pět měsíců, ale maximálně jeden měsíc. A myslím si, že proto také členské státy s tím souhlasí. A Eh, teď tedy rozhodnutí mají ve svých rukou. Jak někdo správně řekl, já nemohu eh, stisknout eh, tento tlačítko a rozhodnutí vstoupí v platnost. To je na, řeč, na rozhodnutí členských států. Děkuji a nakonec Udo, poslední otázka. Děkuji vám, paní předsedkyně, já vám děkuji, pane komisaři. Já Eh, jsem musela se setkat s lucemburskými novináři, ale slyšela jsem vás, naslouchala jsem, vy jste hovořil také o dopadu daně finančních transakcí. Já jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc, protože stále více eh, poslanců si klade tyto otázky o použitelnosti toho textu navraženého eh, komisí k zavedení toho, této daně v rámci posílené spolupráce. A včera s Evropskou centrální bankou se také hovořilo o potížích, zejména na úrovni mezibankovního trhu, které by byly způsobeny e, touto daní. Způsobily také problémy s likviditou. Pan e, Tobin, ekonom, který je popsán jako otec Eh, Tobinovy daně, se také vyjádřil eh, k textu eh, návrhu ehm, daně z finančních transakcí a uvedl, že neodpovídá cíli, který byl vyhlášen a pan Tobin byl proti daní, která vedla, nebo ta, která byla uvedena pod jeho jménem. Eh, myslím, že pan Gozes o tom také ví eh, hodně, že o tom také hovořil, že zavedení té daně takovým způsobem vypadá, že by mělo negativní dopad. Eh, jste připraven, pane komisaři, vzít v úvahu kritiky formulované tohoto textu, kdy ať to stojí, co to, ať to stojí, co to stojí, je prosazen tento projekt, abychom se tak nedostali na mělčinu s naším parníkem. Dnes odpoledne pan předseda Euroskupiny hovořil, že tato daň může postihnout v jeho zemi e, penze. A já už jsem se pokoušela v první zprávě paní Podimaty tam, kde se hovořilo právě eh, o tom, že aby vyloučeny penzijní fondy. A chtěla jsem, aby se předešlo tomu, že lidé budou eh, emigrovat do Singapuru. Myslím, že jste již slyšel ty velice dobře odůvodněné kritiky mnoha politiků a také eh, dalších finančních expertů. Samozřejmě, že jsem velice pozorně naslouchal. Slyšel jsem různé pozitivní i negativní názory na tento návrh, což si myslím, že je úplně normální. Probíhá politická diskuse a vždycky jsou zastánci i odpůrci návrhu. Eh, v mém eh, sekretariátu eh, analyzují všechny ty návrhy, které, nebo názory, které dostáváme, dostáváme od finančních institucí, nezávislých analytiků. A velice často nakonec se dospějeme k závěru, že ty analýzy vychází z nesprávných předpokladů. A pak na základě těchto nesprávných předpokladů ty velice dramatické závěry, se, které se z toho činí, také nejsou v pořádku. A myslím si, že nám v Evropské unii schází nezávislá analýza, kterou by prováděli analytikové, kteří by byli zcela nezávislí, pokud se jedná o velice citlivé záležitosti. A určitě odborníci, které máme v komisi, eh, ty bychom mohli pokládat za nezávislé experty a proto jsme se maximálně snažili přispít s takovým návrhem, který by mohl fungovat a který by zajistil významné příjmy pro členské státy. A také by e, e, řešil problém negativních spekulativních aktivit finančních institucí. Pak je další věc důležitá. Máme tady postup posílené spolupráce. Znamená to, že 11 členských států se sami rozhodli, že budou postupovat vpřed koordinovaným způsobem. Kdybychom neměli postup posílené spolupráce, pak by to mohlo vést k tomu, že by tady bylo eh, jedenáct různých eh, rozhodnutí o dani z finančních transakcí různých eh, v každé zemi. A to by mohlo mít zhoubný dopad na finanční trhy, protože pak je těžké vytvořit daň na národní úrovni a přitom neuvalit eh, z toho vyplývající konkrétní eh, dopad nebo důsledky i pro jiné země. Proto je tady eh, řešení na úrovni Evropské unie v podobě posílené spolupráce. A to si myslím je správný způsob, jak postupovat dále s daní z finančních transakcí. A samozřejmě, že naším cílem je tlačit na to nejenom v rámci jedenáctky, ale chceme i nadále usilovat o to, aby tato daň se stala součástí globálního rozvoje. Ale někde to musí, nebo někdo s tím musí začít a musí ukázat příklad v této oblasti. Pokud jde o konkrétní podrobnosti návrhu, jak už jsem vysvětloval i paní Podimata, teď je to na členských státech, aby projednali veškeré podrobnosti návrhu. Tady úloha komise spočívá v tom, aby usnadňovala, podporovala tuto diskusi a aby také sledovala, zda ta diskuse nevyústí v takové, v takovou situaci, kdy by bylo možné tu daň snadno obcházet. Pak si myslím, že je v zájmu všech abychom ten návrh přijali, tak aby to byl návrh, který bude funkční, který se nebude dát obcházet ze strany finančních institucí a který zajistí významné přínos, eh, výnosy pro členské státy. Moc zkrát děkuji, pane komisaři. Teď nevím přesně, kdy se s vámi zase příště uvidíme. Většinou mě tady někdo nechá poznámku, takže zřejmě ten termín ještě nebyl stanoven, ale předpokládám, že se uvidíme někdy v září, to bude asi vhodná doba. Mnohokrát děkuji. A zase, pokud chcete odejít, učiňte tak potichu, protože teď se musíme dostat k poslednímu bodu, který máme na dnešním programu. programu je to zpráva Gunara Hockmarta.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 Teď tedy přecházíme k výměně názorů. Týká se to současné situace eh, s eh, směrnicí o oživení a řešení úvěrových institucí. Bude to ve Štrasburku eh, k hlasování. Myslím si, že stínoví zpravodové ještě úplně nedokončili práci, ale ve veřejném zájmu jsem žádala o aktualizaci a my jsme také se nemohli dostat přes Eh, všechny řečníky. minulé, měli jsme málo času. Teď máme k dispozici pouhých 45 minut, že? já určitě musím odejít v 6. Proto bych požádala Gunara, aby nám poskytl aktuální informace. Nemuset, nemusíte opakovat všechno, co už jsme procházeli. Kdybyste si na to dal maximálně 10 minut, bylo by to výborné. A požádám také stínové zpravodaje, aby eh, žádný z nich nepřekročil 5 minut. Pak by nám ještě měl zbýt čas i na ostatní zájemce. A pokud není někdo stínovým zpravodajem, pak bych byla ráda, kdyby mi dal na vědomí, že chce hovořit, abychom mohli čas zvládnout zvládnout. Děkuji Gunarovi, že jste sem přišel. Eh, já vím, že budete mít zasedání se stínovými zpravodaji zítra dopoledne, ale tohle si myslím je velice důležitá věc, jak si určitě uvědomujete sám. Děkuji vám mnohokrát. Měli jsme už několik příležitostí diskutovat o tomto tématu. Byl to poměrně dlouhý proces. Eh, a Vedli jsme velice užitečnou diskuzi mezi stínovými zpravodaji. Ocenil jsem to, hodně jsem to ocenil a zítra Doufám, že dojde k poslední schůzce se stínovým zpravodaji a že se nám podaří potom tedy hlasovat 20. května ve Štrasburku. To bude také znamenat, že další část tohoto procesu bude dokončena. Já si myslím, že je důležité, aby k tomu došlo. Rád bych si zmínil o použitých metodách práce. Mým cílem bylo pokusit se vybudovat co možná nejširší kompromis. Zajistit to, že když máme nějakou, řekněme, společnou cestu, společného jmenovatele, E, takovou společnou cestu, po níž můžeme jít společně. A když se podíváme na realitu toho, čeho jsme dosáhli, tak bych rád jenom, aby se vědělo, paní předsedkyně, že mě trochu znepokojila skutečnost, že, že v pátek odpoledne to byla tvitová zpráva, že zpravodaj není ochoten není ochoten eh, prohlásit, do jakého stupně eh, došla tato práce. Ty pracovní metody tohoto výboru a tohoto parlamentu se nebudou měnit podle Twitteru. Je-li tu nějaký nový způsob eh, spolupráce, tak je třeba, abychom dále postupovali eh, prostřednictvím našich eh, schůzek eh, ve výborech, skupinách, pracovních skupinách. To, co já navrhuji, jako schůzku koordinátora předkladem jako dokument, tak to znamená, že to, co navrhuji, je k dalšímu jednání mezi námi. To není to, co navrhuji jako finální dokument. A pro mě je velice důležité, aby kolegové věděli, že mohou mít důvěru ve mně a já mohu mít důvěru v ně. Tento proces byl významně transparentní. Nejen díky diskuzi v našem výboru, ale Vedli jsem tiskové konference, novináři se mě ptali, eh, chodili ze mnou, takže já eh, jsem se opravdu snažil eh, zveřejnit, co, co lze a také jsem řekl, že něco ještě není dokončeno, protože se na to musíme ještě dohodnout myslím si, že to je základní podmínka pro otevřenost a transparentnost. A chtěla bych, aby tedy bylo zaznamenáno toto paní předsedkyně, eh, co, já, eh, co tedy do metody práce. Co se týče podstaty té zprávy, myslím, že tu jsou dvě eh, věci, které jsou nesmírně důležité a naše diskuze se rozvíjela na základě společného pochopení strukturálního problému a také příležitostí, které máme, abychom tyto problémy vyřešili. Jedním z, jedním z možných řešení je, bych řekl, nový nástroj, takzvaný bail-in, eh, to, ono to zase není tak nové, protože ta možnost pro ty eh, Eh, pro ty investory, mm, eh, aby sami vykoupili, aby sami se postarali zdravení, zde byla již dříve. Ale eh, bylo zapotřebí, aby to bylo prohlášeno jako možnost, kterou lze reálně použít. Cílem, který jsme si stanovili, bylo, že bail-in by měl být vytvořen takovým způsobem, aby byl důvěryhodný, kdy se, že se využije pro banky v krizi. Ale musí být nastaven i tak, tento bail-in, aby poskytoval velice solidní způsob financování bank, kterého lze reálně dosáhnout. To si myslím, že jsou dvě zásadní výhody nástroje zvaného bail-in. Za prvé to je ten předběžný efekt financování. bank. bank musí být strukturovan takovým způsobem, aby byly eh, solidnější, konzistentnější, ale také, aby investor věděl, že tu bude dohled. Nejen tedy veřejný dohled, ale že skutečně bude docházet eh, ke kontrole nebo dohledem nad trhem. A to znamená, že majitelé a management musí zajistit, že kapitál bude dobře e, vynaložen. A druhá věc ohledně nástroje bail-in spočívá v tom, že bail-in by neměl být vytvořen tak, aby vytvářel obavy. Tam, kde k žádným obavám docházet nemá. Naopak měl vytvářet věrohodnost, důvěru. A právě to byla naše, v tom spočívala naše důležitá diskuse, když jsme diskutovali o tom, co se stalo eh, ohledně Kypru. A, a těch eh, vkladů pod 100 tisíc eur. Zda to zásadním způsobem podkopalo eh, důvěryhodnost. A vyjasnili jsme si v diskuzi, že ty částky pod 100 tisíc by neměly být eh, vzaty nebo braty v pro bail-in. Všechno ostatní, co není chráněno tímto způsobem, může být využito pro bail-in. Ale je zapotřebí vytvořit určitou úroveň minimálního eh, rizika. A eh, jsou to pro spořící. Je velice obtížné Eh, toto jasně stanovit. Například mm, máme kapitál požadavky pro banky a v určitých situacích potřebuje, je zapotřebí mít určité vklady, které lze použít pro bail-in. A to proto, že musíme zajistit systém plateb a stability v bankách. Rád bych zdůraznil, že v současnosti žádná pravidla ohledně bail-inu neexistuje. Pokud chceme mít právní jistotu v situaci krize, tak to ještě neznamená, že máme provozní eh, jistotu. Ti nejzkušenější a nejmoudřejší v době v době, kdy nemají právní jistotu, eh, velice dlouho přemýšlejí, co vlastně udělat, jak se správně zachovat. My se snažíme eh, zajistit to, že ve velkých bankovních krizích systémové problémy se budou řídit podle pevných, přísných kritérií eh, finančních nástrojů já bych rád ještě něco vyjasnil ohledně možných nástrojů. Nejde o to, aby daňoví poplatníci eh, byli těmi, kdo poskytnou svůj bail-in nebo budou eh, ozdravovat banky. Banky přišly o svůj kapitál. A to je systémová krize, kdy Eh, nejsou žádné jiné nástroje dostatečné na to, aby zaručili eh, stabilitu. Jak už jsme viděli v několika různých krizích, stát bude intervenovat eh, z peněz daňových poplatníků, ale nic za to nezíská. To, o co my se nyní snažíme, je zajistit, že když se zasáhne prostřednictvím veřejných prostředků, Teď nemám na mysli jen situaci v členských státech, protože se může jednat například o financování ze strany EU. Tak je zapotřebí mít také příležitost mít z toho svůj podíl. A když dojde k vyřešení krize, takže budou chráněny peníze daňových, eh, prostředník, eh, mm, daňových poplatníků eh, protože tak se ty vložené peníze stanou kapitálem. Tak se díváme na bail-in. Vlády zasahují v, v bankách tak, aby zajistili, že budou chráněny peníze daňových poplatníků. A to je, jak bychom měli postupovat. Tak by to mělo být. Měli bychom být schopni a mít příležitost využít veškerých nástrojů k tomu, abychom chránili stabilitu. Ale také je třeba zajistit, že v budoucnosti žádný akcionář nebo bankovní manažer by měl pocit, že, eh, že riziko, které přijme nebo nepřijme, nebude mít dopad na, eh, je, na něj, na jeho majetek. A tady skončím, protože potřebujeme větší úroveň právní jistoty, což umožní vyšší úroveň provozní jistoty a také vyšší jistotu zabezpečení a záruky, protože je důležité chránit daňové poplatníky. Děkuji, Gunare. Ohledně toho Twitteru, eh, já jsem komentovala status quo, eh, byla to otázka, eh, kterou jsem skutečně nemohla zodpovědět Eh, s nějakým řešením nebo s nějakou zprávou o tom, jak pokračují eh, práce. Jako další Elisa, eh, maximálně máte 3 až 5 minut. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda v první řadě poděkovala Gunarovi za to, že je tak otevřený kompromisním návrhům a kompromisu. Myslím si, že se nám opravdu podařilo pokročit zcela zásadně. A já se v tuto chvíli zaměřím na čtyři poslední záležitosti, které já doufám budou co nejdříve vyřešeny. Jedna nebo většina z nich mají co dočení s tou implicitní vazbou mezi bankami a vládami nebo řídícími orgány a my jsme to i zmiňovali i v souvislosti s Kyprem, což je v podstatě takový nejživější příklad. To znamená, že je to jasný důkaz, jak určitý případ eh, jak určitý případ může v podstatě dostat stát do totálního rozkladu a stejný takový případ v jiné zemi eh, může mít v podstatě jaksi zcela neviditelné eh, následky. To znamená, že když se podíváme na tyto čtyři záležitosti, které bych chtěla zdůraznit, v první řadě jde jde o důležitost vyváženosti. Tady musíme vyv- vyvážit v podstatě ty e, síly, které tady které tady existují. To znamená, jde o mediaci. Jde o mediaci mezi různými aktéry, které se, kteří se v podstatě rozhodli řešit nějaké, nějaký tedy konflikt, který vznikl. A myslím si, že je tady třeba opravdu zajistit vyváženost eh, i v souvislosti s technickými standardy. To znamená, že musíme také zajistit, ve kterých případech budeme potřebovat v podstatě nějaké takové jak si skoro rozhodčí řízení nebo mediaci, tak aby nedocházelo k dalšímu roztříštění trhu, tak aby v podstatě opravdu celá ta situace byla vyvážená. To je tedy ta první záležitost. Za druhé jde o otázku, eh, která je velmi důležitá pro Gunara. A myslím si, že je velmi důležité, abychom eh, se na to zaměřili, opravdu i v tomto právním textu. A tady jde o podmíněnost eh, veřejného zásahu. Tady si musíme ujistit, že ta podmíněnost je zcela jasná, tak abychom mohli zaručit, že tady nebudou vznikat dvě různá řešení nebo dvě, různá, dvě různé cesty pro řešení pro slabší a pro eh, silnější eh, státy. To znamená, že ten přístup, který navrhuje Gunnar a kterému jsme se věnovali, je dost, eh, jak si je velmi smysluplný a rozumný, ale musíme musíme zajistit, že u toho nebudou vznikat žádné jaksi vedlejší eh, negativní účinky. Jde tady samozřejmě o přístup ke kapitálu a také jde o vklady. To znamená, že to je něco, čemu se musíme eh, věnovat. Eh, jsou tady ještě pořád některé otevřené otázky. Za třetí, je třeba věnovat se těm nástrojům, které máme k dispozici pro řešení problémů. My jsme vypracovávali v podstatě možnosti individuálních takzvaných resolution funds, a tyto fondy, fondy v podstatě eh, by měly fungovat na základě příspěvků ze strany členských států. Nicméně u mě tady vznikají určité obavy, protože my jsme obdrželi návrh komise, v rámci něhož se hovořilo o vzájemné podpoře mezi těmito fondy. A to mělo být vlastně pravidlem. Poté jsme se ale přesunuli do další situace, kde už se v podstatě na tuto možnost neodkazovalo a já jsem si vlastně připravila formulaci, která by měla být eh, kompromisní, to znamená, že členské státy by měly v podstatě vytvořit své vlastní nástroje, pomocí níž by se dostaly poté k celoevropskému řešení. Já si myslím, že tady jde v podstatě o povinné v podstatě pravidlo, které by zajistilo e, tuto vzájemnou e, spolupráci. To znamená, že já vím, že toto byl jaksi ten původní návrh, potom se od něho e, ustoupilo a já bych byla ráda, kdybychom se k němu mohli nějakým způsobem vrátit. Dále, další věc, které se ještě musíme věnovat, je ta otázka, jakým způsobem tyto takzvané resolution funds budou fungovat jak budou tedy tyto poplatky, nebo řek, řekněme, tyto, jak budou tyto poplatky, které jsou placeny bankám, využívány poté pro tyto fondy, nebo zdali tedy budou součástí eh, veřejných rozpočtů. Musíme tady zajistit jasnou transparentnost, musíme zajistit, že to všechno bude viditelné eh, a také vysledovatelné. To znamená, že toto jsou tedy ty čtyři záležitosti eh, tyto čtyři záležitosti byly skoro vyřešeny, potom se to ale celé všechno ještě jednou otevřelo a e, to všechno vlastně vzniklo i v důsledku kyperské krize a když se teď když jsme se poté na ten text ještě jednou podívali, tak jsme zjistili, že tady jsou v podstatě určité eh, neschody nebo řekněme eh, otázky, kterým se musíme ještě věnovat více, nicméně já doufám, že opravdu se nám to řešení podaří najít v následujících dnech. Děkuji, eh, Wolfe. Já souhlasím, myslím si, že jsme velmi blízko, blízko tomu konečnému řešení. Já mám ale ještě několik eh, krátkých připomínek. V souvislosti s těmi vládními nástroji a s jejich užíváním hovoří se v podstatě o jaksi poslední možnosti ve spolupráci s dalšími nebo při využití ještě dalších nástrojů. Já si myslím, že ta formulace tady není úplně nejvhodnější. Uh, Eh, tady se hovoří jaksi o té poslední možnosti v kombinaci s, myslím si, že to není úplně nejvhodnější. A dále, co se týče toho samotného návrhu, který hovoří o tom, že to je vlastně vláda, která rozhodne, zdali tento nástroj bude využit, zdali se tedy přistoupí i k tomu Resolution Fund, Máme tady, tady Buď to bude bail-in a tento resolution fund dostatečný, nebo pokud tedy do toho vstoupí vláda, tak eh, to bude něco úplně jiného. Co se týče toho bailinu, já si myslím, že tady musíme mít zcela jasno ve chvíli, kdy budeme to všechno definovat. Myslím si, že je tady třeba zcela jasně eh, rozlišit mezi těmi vklady pod 100 tisíc euro a nad 100 tisíc euro. Protože z té formulace v tuto chvíli eh, to nevyplývá jasně. Hovoří se tady o té poslední možnosti po rozhodnutí vlády. Možná že já jsem si to špatně vyložil, ale já si myslím, že tady by měla existovat jasná hierarchie, to znamená, že eh, peníze podílníků, investorů, akcionářů a tak dále. Já si myslím, že tady by neměly existovat žádné výjimky. Co se týče eh, derivátů, tak zmiňovala to i Sharon. Tady vyvstává ta otázka, tak jak o tom hovořil Filip Lambert, měli bychom tady rozlišovat mezi těmi se kterými se tedy obchoduje centrálně, anebo by tady měla být zavedena výjimka pro ty, se kterými je tedy volně obchodováno. Protože tady hovoříme o výjimky pro korporace. MR v rámci tedy toho nám, nám, námi známého mechanismu. E, o těch takzvaných vkladech bylin, o tom jsme hovořili a další věc. Co se týče fondu DGS, tak to je to věc, o které se v tuto chvíli hovoří, to znamená, jakým způsobem bude tento fond využíván. Protože tady se vedl již trialog, ale já se ptám, zdali bychom tady, jestli tady nezacházíme příliš daleko, nebo jestli se tomu chceme ještě dál věnovat. A nicméně doufám, že ty rozpravy o tomto fondu začnou co nejdříve. A poté co se týče těch specifických úvěrových institucí, které jsou vlastněny eh, vládou. To znamená, že se tady hovoří o těch specifických bankách pro specif- za specifickým eh, účelem. A tady ta otázka vyvstává. Zdali bychom se neměli zeptat těchto specifických institucí, které nepředstavují žádné riziko, tak jakým způsobem by v podstatě byly zachraňovány v případě, kdyby došlo k nějaké krizové situaci. To znamená, měli bychom také od nich vyžadovat, aby přispěli do toho takzvaného Resolution Fund, já si myslím, že v podstatě tady možná by vůbec jaksi ne, nedošlo k, nikdy k využití toho fondu. A ještě poslední bod, ten se týká toho časového harmonogramu, protože tady hovoříme o roku 2018 v tuto chvíli. Nicméně já si myslím, že bychom měli být více ambiciozní. Samozřejmě, že to bude těžké přesvědčit radu, aby to všechno jaksi urychlila ale pokud my jednoduše, eh, jak si v tuto chvíli budeme souhlasit s tím, že to bude eh, rok 2018, tak už to nikdy neurychlíme, nebude to jak si nikdy eh, dřív. Já už se blížím k závěru. Já si myslím, že bychom to měli v podstatě uzavřít opravdu co nejrychleji, protože Samozřejmě ty další e, krizové situace také nebudou na nás čekat, až se rozhodneme. To znamená, že my potřebujeme opravdu co nejdříve konsolidovaný systém a mechanismus, to znamená, že tady ta potřeba té hlubší konsolidace tady existuje zcela jasně. Děkuji, Filip. Yes, uh... Ano, já si myslím, že podpoří mnohé z toho, co tady právě Wolf říkal, tak to nebudu opakovat, ale zaměřil bych se na jednu věc, která už také byla zmíněna. A Gunnar jistě ví, že je to velice důležitá věc, totiž abychom tady měli opravdu silného rozhodčího, abych použil to slovo Elizy. Ano, eh, tedy je tady, BS má tady být standardní, centrální místa, kde se definují standardy. A podle mých skromných belgických eh, zkušeností eh, krize při eh, přeshraničních gigantech ING a tak dále a Fortis, tak já si myslím, jestliže se chceme vyvarovat panikaření při fotbalu, tak potřebujeme opravdu dobrého rozhodčího. A aby se řeklo tedy, domovský stát nastaví, zadá tón a vlastně to všechno rozhodne a pokud se to eh, některému husitelskému státu eh, nedělá, nelíbí, tak ať si dělá svoje. Tak to je, pokud tady nebude silný rozočí a nebude pořádná koordinace. A já mám velice omezenou důvěru, že ten jednotný eh, mechanismus řešení bude brzy uskutečněn. Asi ten návrh bude docela brzo, ale ne, ne, nevěřím, že z toho bude brzy zákon. A proto si myslím, že musí mít alespoň nějakou minimální záchranou síť. A vím a souhlasím s těmi, kteří říkají, poslouchejte, nemůžeme svěřit rozhodovací eh, pravomoci, které mají fiskální dopady pro lidi bez patřičné demokratické odpovědnosti. A proto my v tom nařízení máme i fiskální pojistky, tak, aby se zajistilo, že žádné rozhodnutí, které bude dělat EBE e v rámci závazného negociačního mandátu, aby tedy žádné rozhodnutí nemohlo mít potom e, závazné e, dopady rozpočtové na členský stát, aniž ten by proti tomu mohl vznést námitky. To je dobrá záchranná síť. A já žádám tedy stínové zpravodaje a zpravodaje, aby toto zvážili. Dobře, tedy závazná mediace se bude týkat jenom té části e, řešení, to se týká přeshraničného skupinového řešení. E, je to článek 12.4 e, řešení nebo odstraňování e, překážek, to je zase skupinové 15.5 a pak e, skupinové akce, e, to je 15,6. Tady si myslím, že bychom měli mít závaznou mediaci pro BD, ale já bych chtěl mít jistotu, že jsou všichni eh, tady v bezpečí a proto bych chtěl zopakovat fiskální eh, pojistku ve stejném článku, aby byla jistota, že všichni budou vědět. V zásadě jde o to, aby tady byl silný rozhodčí, ale také má své meze to, co on může dělat. Já eh, si myslím, že že ke všem třem, třem eh, článku by měl být silný rozhodčí s omezením eh, kapacit, než aby tady žádný nebyl. A to je vůbec to nejdůležitější, co budu zítra obhajovat, protože si myslím, že to nám dává velice potřebnou přeshraniční evropskou dimenzi, a jinak eh, se mi to jeví jako spíše snaha o standardizaci národních systémů, než aby to byl zárodek eh, působu vzájemné spolupráce. Souhlasím s tím, co říkal eh, Wolf o vstupu v platnost a mm, komise říká, že si myslí, že s tím mohou jít dopředu, tak dobře, můžeme si říct první eh, června 2016 eh, právní vstup v platnost 1.1.15, 15, ale pak tady bude zase odklad pro celou řadu opatření, ale všechno by mělo fungovat od 1. 1. června 2016, což je ještě daleko. To ještě zbývají tři roky. A pokud eh, přejmeme tento systém, který máme dnes, tak to bude více než 10 let po začátku finanční krize. Chceme, aby nás naši voliči brali vážně, když říkáme, že nechceme jenom, změ- musíme jim říci nejenom, že chceme měnit pravidla, ale že to také děláme. A musíme voličům ukázat, že se opravdu věci změnily. Poslední připomínka, to mě teď nedávno napadlo, je to definice, definice vkladů. V současné době eh, je, je to tedy důkaz certifikátu. A to se týká i aplikací. Nechceme, aby se všechno počítalo jako vklady, proto musíme posílit tuto definici tak, aby se nedala zneužívat. Já děkuji, Vicky. Dobře, já eh, bych eh, ráda začala tím, že poděkuji zpravodajovi za to, že udělal vynikající práci ve snaze udržet loď ve správném kurzu, když mnozí z nás tahají různými směry. A evidentně je to velice těžká záležitost a všichni se učíme na základě okolností, jak se, dá eh, věc, jak se mohou věci za různých situací měnit s bankami. To se týká mm, kyperské situace. Jestliže krachují banky, tak musíme mít jistotu, že se náklady na to minimalizují, musíme se poučit z minulosti, musíme mít jistotu, že opravdu tady budou nástroje na minimalizaci analýzy nákladu musíme porušit tuto eh, nebezpečnou eh, smyčku, eh, která znamená, že Eh, že vždycky nakonec to odnese daňový podplatník. Musíme dát také jistotu investorům, aby věděli, jak se stojí. Ale musíme také eh, orgánům dát možnost eh, flexibilního jednání v různých situacích. Vkladatel musí vědět, že banka je bezpečná, jeho peníze tam jsou bezpečí, ale také musíme být schopni rychle rozhodovat. Mám tady pět hlavních věcí, které pořád ještě projednáváme. První se týká financování. Flexibilita, co se týče financování, to je pro moji skupinu zásadní protože peníze nerostou na stromech a je třeba, aby banky mohly v zájmu hospodářství eh, dávat Eh, půjčky, úvěry, ale musí tady být due diligence. Musíme zvažovat různé způsoby, jak toto lze dělat, tak, aby vlastně ty náklady se vracely i daňovým poplatníkům. Můžete použít fond, můžete použít poplatek, poplatek raději, protože to umožňuje, aby se ty peníze vrátily vládě, aby se snížil vládní schodek, státní schodek a pak zase vláda může investovat investovat do růstu pracovních příležitostí a hospodářství vůbec. O to nám zajistá jde. Ale, ale co se týče budoucích eh, krachů bank, tak někteří navrhují věci, které jsou úplně proti tomu, co já říkám ohledně poplatku. Někdo říká, že fondy lze investovat jenom do státních dluhopisů, a mezi, ale tady nemáme žádnou vlastně jistotu. Čili já si myslím, že bychom neměli eh, tady něco přesně stanovit pro stanovit. Co se týče bail-in, pokud tady bude eh, minimální požadavek eh, ohledně velikosti rozsahu kapitálu, který může být předmětem bail-in, pak to musí být vysoce kvalitní nástroj, který potřebujeme, který bude schopen absorbovat zpráv Eh, ztrátu. Proto to nemohou být jenom vklady, musí to být také produkty se širší, s delší splatností. A jsem eh, ráda, že tady je ta preference pro vklady, je důležitá zase flexibilita, Myslím, já vím, že je třeba, aby investoři věděli, jak si stojí, ale myslím si, že flexibilita je důležitá pro ty orgány, které eh, budou rozhodovat EBA. Tady si myslím, že zpravodaj se je, eh, snaží postupovat velmi rozumně eh, ve smyslu, kde je mediace nejvhodnější. Za krize je třeba rozhodovat rychle a myslím si, že závazná mediace o krizi, e, řešení, e, to je proti tomu, na čem jsme se dohodli, když jsme hovořili o původním nastavení architektury do, do, dohledové. Tedy ten, kdo e, platí, ten by měl také rozhodovat. Ale jinak mě toto rozhodnutí o EBA a jejím pravomocích vyhovuje. A za čtvrté, myslím si, že e, tady je formulace týkající se domovského hostitele. Tam si myslím, že se ta, ty váhy příliš převažují na stranu domovského regulátora a nikoli hostitelského regulatorního úřadu, což se také týká mnoha členů z východní Evropy v mé skupině. Já si myslím, že vám k tomu pak mohu předložit nějakou formulaci. A pázní, to jsou triggery, tedy ty spouštěče. Spouštěč to by neměl být jenom přesně ten pevný kapitál, ale zase by tady byla, měla být flexibilita, je důležité ji udržet a myslím si, že současná formulace nám poměrně vyhovuje. Já mnohokrát děkuji a Astrid Luling ještě a Kul se hlásili o slovo. Myslím, že oba se hlásili už minule a nedostalo se na ně, tak jsem ráda, že jim mohu dát i slovo Astrid. Já mám jenom otázečku. Eh, víceméně souhlasím s tou zprávou. Já bych si přála lepší rovnováhu mezi pravomocemi orgánů eh, ve domovských a hostitelských státech, protože si myslím, že ty hostitelské státy také budou eh, platit Eh, a pro, za ten bylina proto by měli být při, při vyjednavacím stole. A mm, já, si, já jsem potěšená tím drobným pokrokem, kterého se podařilo dosáhnout. jsem říkala panu eh, Hokmarkovi, ještě by to chtělo trochu vyvážit tu rovnováhu. Děkuji, Astrid Korin. Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala Gunnarovi za obrovskou práci, kterou vykonal se stínový zpravodaj na tomto balíčku. Souhlasím s Gunnarem, že opravdu musíme ušít na hlasování. Eh, posledních ještě věcí zůstává na mm, Eh, zítra, ale už musíme hlasovat, museli bychom jinak hlasování odložit a my už potřebujeme toto dořešit. Ráda bych podpořila to, co řekl Filip Lambert a Wolf Klintz ohledně významu harmonizovaného postupu u EBB, EBA a potřebuje harmonizovaný postup také v té souvislosti, že kompetentní orgány musí mít eh, jasnou ohledně nového SSM. Definice kompetentních orgánů se zatím vztahuje jen k té směrnici z roku 2006, takže doufám, že to ještě bude doplněno, protože ještě není úplně toto jasné pro všechny členské státy a my bychom to měli skutečně jasně stanovit. Ohledně bail-inu a jeho nástrojů. Jak jsme se pounaučili z krize, vidíme, že je důležité mít naprosto jasno na evropské úrovni. Potřebuje na evropské úrovni harmonizovaný postoj. Takže to, co k tomu řekl kolega ohledně jednotlivých břemen a to sdílení břemen, tak je to opravdu pravda. E, I u těch e, vkladů nad 100 tisíc e, také musí být jasná situace. To je jeden z hlavních bodů, o který se diskutuje na radě. Rada má svůj text, který možná tak jasný není, ale ten náš by měl být naprosto jasný. Ohledně eh, včasnějších eh, dat, eh, já si myslím, že je jasné, že nemůžeme čekat až do roku 2018. To, co říkal jak Wolf Klins, tak Lambert, tak obojí podporují. A poslední téma, Docela mě překvapila diskuze o fondu. Já jsem si myslela, že už je jasné, že to bude fond. A fond znamená, že ho nemůžete využít k tomu, aby se snížil dluh. Ale to hm, ponechám stínovým zpravodajům, ať to vyřeší. Děkuji. Děkuji. Mám tu takový krátký seznam dalších eh, prvků, ale mohu vám poslat eh, toto písemně před naším zasedáním zítřejší. Otázka fondu a toho, zdám, eh, jak jsme o tom hovořili ohledně zprávy pana Machra dnes dopoledne eh, ohledně závazku a rozvahy jednotlivých zemí jak se, jak se na to situaci staví jednotlivé členské státy. On by byl rád, kdyby eh, jako jedna, eh, jeden z těch údajů byly i úrovně, již dosahují fondy ohledně možných záruk v bankách. A to si myslím, že je prvek, eh, kterým už se zpravodaj zabýval. Nyní k tomu, co řekl Wolf, nebo co já jsem slyšela, bylo to, že v MR máme CR, a tam hovořil CRD. Chtěli jsme zajistit, že když dojde k výjimce e, podniku či e, penzijních fondů, takže tuto výjimku zachováme i jinde. A pokud chceme diferencovat mezi jednotlivými deriváty, tak je zapotřebí od, e, je dát na jednu stranu, spíš než něčemu podřídit, protože pokud je eh, pod, podřídíme něčemu, tak všechny ty, všechna ta úsilí vynaložená ve směrnici o CRD budou podkopána, protože náklady okamžitě vzrostou. Eh, proto si přejeme diferencovat eh, mezi tím, co je opravdu Eh, špatné a mezi tím, co už dostalo od nás nějaké preferenční eh, zacházení. Eh, co se týče hierarchie, tak opravdu přijímám to, že potřebuje určitou flexibilitu mezi jednotlivými stupni, ale nemělo by to být zcela neomezené, abychom se nedostali k situaci jako na Kypru. Bylo zde zmíněno, že nemůžeme postoupit dál, dokud jedna třída se nezmění v aktiva, ale někdy nemůžete eh, toto učinit, takže potřebujeme mít eh, zcela jasný text. Možná by bylo eh, možné mít desetiprocentní prostor k manévrování, než abychom úplně měnili hierarchické stupně. To, myslím, by odpravilo myšlence, eh, kvůli níž vzniká hierarchie. Pak tu mám ještě pár návrhů, drobností, eh, které už snad v návrhu jsou, ale mohly eh, by se ještě hodit. Děkuji všem, děkuji. Je, ještě Gunnarovi. Gunnare, přeji si ještě promluvit. Ano, posledních pět minut. I, I... Děkuji. Myslím si, že závěrem této debaty je to, že existuje v podstatě široké srozumění s tím, jak by to mělo vypadat. Ale samozřejmě jsme si také vědomi toho, že existují i konflikty zájmu a v takové chvíli je třeba najít nějakou vyváženost, nějakou rovnováhu. To znamená, že všichni nakonec budou trošičku méně uspokojeni, ale ta, ta vyváženost je velmi důležitá. Nicméně je třeba také zajistit nějakou, nějakým způsobem právní jistotu. Protože ve chvíli, kdy to nebude jasné, kdy nebudeme vědět, jakým způsobem máme jednat, tak všechno v podstatě bude spochybnitelné protože to všechno samozřejmě povede k nejistotě a nejistota vždy stojí v takovýchto situacích velmi mnoho peněz. To znamená, že pro nás všechny je lepší dojít k nějaké vyváženosti, ve které bude existovat právní jistota, než nemít žádnou takovou vyváženost a nemít právní jistotu. To se vše e, e, týká těch e, domácích, hostitelských orgánů a tak dále, protože potřebujeme opravdu právní jistotu ve chvíli, kdy budeme chtít najít nějaké e, řešení. My se chceme vyhnout těm šedým zónám a té nejistotě a nejasnosti. Musíme si také uvědomit, že ten současný problém spočívá v tom, že v tuto chvíli u těch nejzásadnějších, nejzákladnějších záležitostí neexistuje žádná právní jistota. A i z toho důvodu máme ten pocit, že nakonec bude muset vždy zasáhnout stát. To je také ten důvod, proč vznikají všechny ty otázky. A já jsem si to uvědomil a zaznamenal. A říkal jsem to také všem stínovým zpravodajům, ale také všem členům tohoto výboru, že skoro všechny nedávné bankovní krize. Ti, kteří měli zodpovědnost za přijímání rozhodnutí, ve skutečnosti v podstatě nevěděli, co mají dělat, jak eh, to mají dělat a co by na, na právním základě měli dělat. A proto, proto docházelo k těm kyperským nocím, takzvaným kyperským nocím. Ale netýkalo se to pouze eh, Kypru. Všechno to bylo z důvodu té nejasnosti a ta nejasnost způsobuje opravdu největší, největší eh, náklady pro naše daňové poplatníky a v tom musíme mít zcela jasno. A tím, eh, nebo to je v podstatě i můj záměr na zítřejší jednání. Musíme co nejdříve to ukončit, musíme to co nejdříve odhlasovat. Možná že se nám nepo, nepodaří v podstatě najít jaksi příliš eh, široký nějaký konsenzus, ale uvědomme si, že jsme se v, jaksi v mnohých oblastech dostali dál a já bych byl velmi rád, kdyby všichni stínoví zpravodové byli schopni jaksi přijmout ty kompromisní návrhy, protože oni budou v podstatě poté vypracovávat právě tu právní jistotu, kterou opravdu potřebujeme. Děkuji, děkuji ti Gunnar, děkuji ti za všechnu tvou práci a myslím si, že to vypadá tak, že opravdu o tom budeme moci hlasovat 20. května ve Štrasburku a tímto v podstatě končí našeho, eh, našeho výboru a 20. května se tedy opět uvidíme ve Štrasburku.